Například pokud je o e, vzácné zemské kovy, jednal jsem se zástupci e, podniků, které se pohybují v oblasti nanomateriálů, ohledně vývoje alternativ pro vzácné zemské kovy, které jsou těžko dostupné. Je tedy nesmírně důležité zaměřit se také na inovace. Čtvrtým bodem je vývoj indikátorů, tady apeluji na komisi a členské státy, aby se tato činnost urychlila. A pátým bodem je rozšíření oblasti působnosti směrnice o ekodesignu. V současné době je primárně zaměřena na energetiku. Myslím si, že je klíčové, abychom se mnohem výrazněji při koncipování, navrhování výrobků zaměřili také na to, jakým způsobem jsou do nich zabudovány vzácné, vzácné suroviny. To je klíčové pro eh, budoucnost našeho hospodářství. Takže toto jsou ty hlavní prioritní akce, prioritní opatření. Samozřejmě bylo obtížné vybrat jich pouze pět. Eh, okamžitě mě napadá 10-20 dalších důležitých témat, ale přinutil jsem se k takovéto disciplíně a dospěl k těmto pěti. Další Body, které naleznete ve zprávě, jsou zelené zadávání veřejných zakázek, role spotřebitele. Eurobarometr z loňského roku ukázal, že spotřebitelé jsou více než připraveni účastnit se na dosahování lepších, lepších výsledků v oblasti recyklace. Více jak tři čtvrtiny evropských potřebitelů eh, by se nadšeně účastnili podobných věcí. Dále přesun eh, zdanění eh, ze zdanění práce na zdanění znečišťování, dále celá ta diskuse o tom, jaký to za rámec HDP, eh, nové způsoby měření, než HDP pouze, také se zaměřují na, nebo zmiňují biologickou rozmanitost ekosystémy, ekosystémy. Většina těchto významných oblastí tedy je obsažena ve návrhu. Samozřejmě Eh, stejný objem, jako jsou čtyři stránky návrhu, mám eh, v, ve vlastních pozněcích návrzích ke své vlastní zprávě. Ono je opravdu obtížné se vejít do čtyřech stránek u takovéto tématu. Ty pozměňovací návrhy eh, budou k dispozici příští týden. A věřím, že vy jakožto výbor mi pomůžete se zaplněním mezer, které jistě můj návrh obsahuje. Velmi se těším na vaše návrhy. A ještě na závěr, pane předsedo, rád bych kolegy vyzval, um, aby se pokusili eh, přidržet se té struktury, kterou jsem navrhl, přidržet se tedy těch prioritních opatření. Možná těch pět eh, nebudou ta konečná definitivní, ale měli bychom se pokusit, aby ten dokument skutečně byl politicky relevantní, aby měl politické vá- politickou váhu a aby tedy prorazil u komise i u rady. Doufám, že se ve mně v této snaze připojíte. Děkuji. Děkuji. Nyní se dostáváme k rozpravě se stínovými zpravodaji. Jako první má slovo Karl Heitz Florence a potom Judith Merkis. Děkuji. Děkuji vám, pane kolego Hebrandy, Domnívám se, že tato zpráva, kterou jste předložil, je opravdu velmi působivá. My jsme už měli možnost také společně o ní jednat a velice vítám to, že jste se vydal z těch komisí striktně vytýčených cest a nastolil jste zde nový pohled na věc a to považuji za správné, chci to explicitně podpořit. Měl jste omezený rozsah a doufám, že nyní nenastane situace, že vznikne na 400 pozměňovacích návrhů, protože to by potom ohrozilo to nasměrování, které nastartoval pan kolega Herbrandej. A to by mě velmi mrzelo, já bych nerad cokoliv ohrožoval. Jistě máme několik témat a bodů, eh, o kterých bych chtěl promluvit blíže. Ty klíčové oblasti s vámi sdílím. Eh, celkové téma podpory trhu s druhotnými surovinami, to je téma, které už mi velmi dlouho leží na srdci. Dosud jsme nebyli tak úspěšní, jak bychom si to přáli ten nápad s tím takzvaným šengenským prostorem pro odpad je dobrý přístup. Měli bychom si náležitě promyslet, jak ošetřit otázku daňovou. To by s tím Schengenem také souviselo, tak aby eh, se to potom nenarazilo na odpor, protože pokud to bude mít nějaký pozitivní dopad, tak si myslím, že to je téma, které bychom měli prodiskutovat. Trochu problémy mám s otázkou ekodesignu a s tím, že do těch závěrek a závěrečného vyučtování by se potom muselo započítat také, musel započítat ten ekodesign. Nevím, jak by se to mělo dělat. Například můj syn šlechtí stromy a když vyšlechtí třeba pět tisíc stromů někde a chce to prodat městu, které je chce vysadit, tak kde má jak vyúčtovat ekodesign, co to je, jsou to nějaká čísla, parametry, kritéria, co to je. Mě by to prostě zajímalo, co to konkrétně znamená. Tak, aby to bylo jasnější, ten základní pojem, co to ekodesign je, mi jasný je, ale jak to skutečně hodláme rozvíjet v praxi, na to bychom se měli ještě podívat. Domnívám se, že to bude možné pouze tehdy, když uděláme skutečně rozsáhlou analýzu dopadů. Protože jinak z toho bude takový nekonečný příběh a potom to účetnictví eh, bude neuvěřitelně náročné. A bude to náročnější než to vlastní vypěstování daného stromu. Vy byste velice rychle chtěl stanovit indikátory a stanovit je já s tím souhlasím, ale navrhuji, aby ten seznam byl otevřený, protože nevím, zda skutečně víme, co máme na mysli, když hovoříme o indikátorech a ukazatelích a kam až by to mělo zajít, takže i zde je důležitá analýza dopadu, která by měla situaci blíže objasnit. Téma konkurenceschopnosti, ano, to je důležitá věc. Rád bych se vrátil ještě k problematice daní. Domnívám se, že to, že paní Hergard poukázala na to, že bychom neměli zdaňovat to, co sklidíme, ale to, co spálíme, tak to je celkem jasná věc. Ale argument, že by se měla trvale změnit daňová politika Evropy, to je, myslím, také všem jasné. Měli bychom také danit spotřebu, ale objeví se lidé, kteří eh, řeknou, ano, vy budete danit spotřebu, ale jinde nepolevíte. Bohužel u nás v mojí zemi je to tak, že máme spotřební daně, ale nikdy jsme eh, se potom nedostali k tomu, že bychom jinde poskytli občanům daňovou úlevu, protože jsme na to potom nakonec neměli. Takže si myslím, že zde musíme vystupovat opatrně, ale je to rozhodně také téma, které by se mělo řešit a já ho rád v mírné podobě podpořím. A to, zda máme či nemáme konzumovat maso, to je, myslím, na každém z nás. Já ho jim také čím dál tím méně, zda to máme zohledně v této zprávě, no nevím. Kolegyně a kolegové, kteří se rozhodli, že budou žít jako vegetariáni, by měli vědět, že ten efekt, kterého dosáhnou ve srovnání s těmi, kdo jedí maso, je asi takový, jako když máte eh, tedy domácnost a jsou tam tři osoby, přijdete od eh, konzumace masa na vegetariánství, tak je to asi e, taková úspora pro svět, jako kdybyste tam snížili průměrnou teplotu z 23 stupňů na 22. Takže s tím vegetariánství to by měl člověk si dělat, jak chce sám. A pak e, mám jednu otázku k druhotným surovinám. Chtěl bych upozornit na to, že bychom měli se zbavit opravdu toho pojmu odpad, Měli by tam mít nějaké jiné pojmy, protože odpad to má takové negativní konotace, takže by tam měly být například druhotné zdroje nebo něco takového. Ale recyklace to také není absolutní řešení. Ve své zemi mám někdy pocit, že lidé sbírají a třídí odpad jako šílení, ale tím, co se nazbírá a vytřídí, potom nenakládáme správně. Opravdu sbíráme a třídíme odpad e, jako mistři světa a oddělujeme od sebe například e, bílé sklo a hnědé sklo, ale potom přijede nákladní automobil a naháže to vše na jednu hromadu. Tak bychom měli být přesnější a říci, jaké konkrétní kroky chceme podniknout v oblasti recyklování, tedy získat druhotné suroviny nejvyšší kvality podle určitých standardů a norem. To by mi leželo na srdci. Jinak chci, pane kolego Chebrandej, říci, že pro mě byla velká radost s vámi spolupracovat. Děkuji. Děkuji, pane Florenci, a za SAD Judith Merkis a potom Bas Eichhout. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat panu kolegovi za jeho výbornou prezentaci a vynikající zprávu. Chtěla bych především poděkovat za to, že se zaměřujete na inovace. Naprosto s vámi souhlasím. Jde především o to, že musíme vysvětlit, jaké inovace máme na mysli. A tady mám několik návrhů. Potřebujeme inovace, které do určité, zlomové do určité míry. Může to být otázka techniky, daňové věci, může to být otázka ehm, způsobu, průmového způsobu, jak nakládáme se zdroji. Takže mnohokrát děkuji, že věnujete pozornost těmto otázkám eh, v rámci Evropské unie a myslím, že je také důležité propojit tuto zprávu se strategií pro eh, zdroje, kterou jsme připravovali v loňském roce. Také jsme tam spolupracovali. Měli jsme několik společných eh, stanovisek a názorů, které bych chtěla dnes zdůraznit. Co se týče vašeho návrhu eh, daňových změn, naprosto s vámi souhlasím. Jde jen o to, že váš návrh eh, mi není úplně jasný, protože žádáte o změnu, aby došlo eh, ke sdílení ekologických daní, co se týče veřejných příjmů. A jak zmínil pan Florence, pokud něco doplníte, tak musíte něco odebrat. A hovoříte také určité změně o přechodu z jedné strany na jinou. Chcete skutečně přejít od práce k daním v případě Eh, panenských zdrojů doslova, takže musíme mít eh, určitou, určitý daňový základ, eh, ale musíme mít také daňový systém, abychom mohli řídit tento systém v oblasti zdrojů. Myslím si, že by bylo rozumné, abychom se podívali na tuto otázku, protože naprosto souhlasím s panem Chybrandym i s panem kolegou Forencem, že náš daňový systém může změnit společnost. Čili někdy budeme moci věnovat pozornost pouze daním eh, na půdě našeho výboru pro životní prostředí. Další věc, která mi chybí ve vaší zprávě, je otázka toho, aby se ta situace prostě nezopakovala. Čili pokud chceme být efektivní, jak se vyhneme tomu, že budou produkty levnější a prodávanější, měli bychom se zamyslet nad tím, jak předejít takovéto situaci. Další věc, možná už na tom pracujete, věc, která bude mít eh, dopad na společnost, je otázka jednak chování spotřebitele a také eh, způsob podnikání. Měli bychom to eh, zkombinovat, měli bychom se podívat na různé podnikatelské modely, také jste se zmínil o soukromém sektoru, o nových podnikatelských modelech a měli bychom to trochu usměrňovat sem nadšená tím, že bychom mohli mít takzvanou leasingovou společnost, kde už nevlastníme naše produkty, které naopak lízujeme a to znamená, že budeme tímto způsobem propagovat určitou recyklaci. Otázka odpadu je velice důležité, jak zmiňujete svůj názor na odpad. Myslím si, že v té strategii surovin se musíme také podívat na odpady, jednak na hierarchii odpadu a také na efektivnost eh, tohoto odpadu. To znamená, aby suroviny eh, přinesly svoji maximální hodnotu. Možná ještě není úplně na nás eh, definovat tuto hierarchii surovin, ale zcela jistě můžeme iniciovat patřičné diskuse. Myslím si, že bychom se také měli podívat na určité sazby eh, sběru odpadu, ale měli bychom se také podívat na optimální výstupy, které chceme získat ze sekundárních materiálů. Bavíme se o různých materiálech, eh, například když se podíváte Eh, jakým způsobem může zhodnotit svůj mobilní telefon, dejme tomu řezník a nějaký odborník, tak eh, pochopitelně z toho ty zpětné suroviny získají jinak. Čili musíme se podívat na eh, cenu cených kovů, které jsou například v mobilních telefonech a jak je získat zpět. Co se týče sekundárních materiálů, mm, hovoříte o zdaňování. Problém je v tom, že tady je celá řada pravidel, které znemožňují využití sekundárních pravidel, například jsou to hygienická pravidla, různá zdravotní pravidla a na to se musíme podrobně podívat. Musíme nastavit rovnováhu, musíme udělat revizi našich pravidel, abychom zjistili, zda jsou inteligentní, co se týče využívání zdrojů. Můžeme tedy ověřit, do jaké míry ta naše pravidla fungují. Také dáváte důraz na soukromý sektor a to je dobré. Ale myslím si, že to úplně nové myšlení, které chceme zavést, si vyžaduje větší pozornost. Také si cením vaší myšlenky, která se týká diety. Je to jasně vysvětleno v této zprávě. Musíme změnit naši dietu. Také se zaměřujete na oblast dopravy. Ale co je zásadní, musíme celkově změnit eh, naše spotřebitelské vzorce, nejen tedy otázku eh, diety nebo to, co tedy jíme. A je to odpovědnost spotřebitelů. Je velice do, důležité, abychom také zmínili označování, které používáme v rámci Evropské unie a jak tedy integrovat eh, různé značení. Máme tady fair trade nebo eh, energetické využívání jednotlivých surovin. To vše musí poskytnout informace spotřebitelům, jak daný produkt by vznikl, jak je jeho životní cyklus. A poslední věc. Asi nejsem takový fanda nanomateriálu jako vy, ale některé ty nanomateriály mají určité dopady, které ještě neznáme. Například um, šíření stříbra, to má dopad na biodiverzitu a je to tedy otázka, jakým způsobem využívat nanomateriály. Dále Schengen pro odpad. Tady s touto myšlenkou nesouhlasím, protože si myslím, že je dobré, že se snažíme využívat odpad do maximální míry, ale otázka Schengenu. Víte velice dobře, Nebudu tady jmenovat žádné země, ale některé země v rámci Evropy eh, nemají tak vysoce nastavené standardy jako jiné. A jde o to, že jsme tvrdě prosazovali nařízení v oblasti nakládání s odpadem. Teď jde především do implementaci. Pokud ta pravidla nejsou skutečně implementována, tak, jak si představujeme, tak jsem proti jakékoliv šengenské oblasti. Pokud budeme mít implementaci, tak dobře. Těším se na další diskuse a bez pochyby tato zpráva bude naprosto průlomová. Děkuji, Judith Merkis. Dalším stínovým zpravodajem je Bas Eichhout a potom Miroslav Ouský. Thank you. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat Janovi za přípravu této zprávy, která eh, přichází s dobrým programem, s dobrými body. Můžete očekávat velkou podporu ze strany zelených eh, v případě této zprávy, protože, jak asi víte, chtěli bychom, aby tato agenda byla důležitá pro budoucí ekonomiku Evropy. A to je zásadní pro naši diskusi musíme mít velkou diskusi k tomuto tématu nejen v našem výboru, ale i v jiných výborech našeho parlamentu, protože to je problém. Když se bavíme o efektivním využívání zdrojů, tak je to vždy považováno jako otázka životního prostředí, což je směšné, protože je to zcela zásadní z ekonomického hlediska. To řídí budoucí ekonomiku Evropy. To je téma, o kterém se dnes bavíme. Mělo by se to tedy probírat i v jiných výborech a nejen ve výboru pro životní prostředí. A jak tedy zajistit, aby tato diskuse byla rozšířena, aby šla nad rámec oblasti životního prostředí? Zcela jistě vám budeme ku pomoci a myslím si, že to je vynikající začátek. Ale pochopitelně, jak jste sám řekl, máte sám celou řadu pozměňovacích návrhů, my také přicházíme s celou řadou návrhů. Jsou tady čtyři body, o kterých bych se rád zmínil. Jednak eh, ten aspekt mainstreamingu, dále otázka diskuse o odpadu, dále otázka cen a stanovování cen a eh, ambice, které stanovujete. Takže pokusíme se takto posílit vaši zprávu a uvidíme, jak budeme stimulovat diskusy také mimo náš výbor. Ty čtyři body. Takže nejdříve ten mainstreaming. Na úvod Buďte si jist, že nebudeme nějak měnit strukturu vaší zprávy. Také bychom rádi stanovili určité priority. Nemá cenu si napsat nějaký seznam eh, zbožných přání a stanovovat potom priority eh, v 50 věcech, což se Evropě vždy velice dobře daří, ale pokusíme se a budeme tedy dodržovat strukturu vaší eh, zprávu, ale pokusíme se ji ještě lépe vyostřit a zlepšit. Takže mainstreaming. Co nám trochu chybí, eh, je mnohem důležitější body. To znamená, že tato agentura by měla být součástí eh, agentury, agendy Evropa 2020. Měla by přinést hlavní indikátory, eh, které musí naplňovat budoucí ekonomika. Víme, že v Evropě hovoříme o fiskální konsolidaci, o podobných otázkách, ale nakonec, pokud nebudeme mít skutečně ekonomiku, která bude zajišťovat využívání, efektivní využívání zdrojů, tak budeme mít problém s naším rozpočtem, protože budeme platit příliš mnoho za naše zdroje. Takže v tomto smyslu u mainstreamingu 2020 ehm, je důležité, také evropský semestr, tady opět bychom to mohli ještě posílit, s tím vám pomůžeme. A také trvalá trvalé udržitelná výroba a spotřeba musíme eh, zdůraznit obě věci, jak výrobu, tak spotřebu. To jsou eh, dvě důležité věci. A také eh, daňová reforma, s tím bychom vám také rádi chtěli pomoci. Další bod, diskuse o odpadu. Velice souhlasím s kolegyní Judith, co se týče určitého skepticismu té myšlenky šengenského prostoru. Je to hezký nápad, pokud by ta hierarchie už eh, fungovala, byla zavedena do praxe, ale neměli bychom začínat eh, Schengenem, pokud nemáme tuto hierarchii a také ve stavu, kdy eh, některé členské státy nenaplňují určité požadavky, které by měly. Takže nejdříve musíme mít hierarchii odpadu a tím posílíme tu zprávu. Musíme jíst na úroveň téměř nulových zbytkových odpadů. Eh, otázka rekuperace, recyklace, eh, čili abychom neměli skoro žádný odpad. Eh, takže nejdříve se musíme zaměřit na tuto věc a až pak můžeme mít volno, volný prostor pro odpad, ten ženský prostor. Ale v podstatě je to, jako kdybychom převáželi vodu a Pochopitelně to bychom neměli dělat, protože by to bylo naprosto neefektivní a neměli bychom takto převážet odpad. Takže myšlenka Schengenu je dobrá, ale musíme být opatrní, musíme eh, se stanovit trošku jiné priority a pořadí předtím, než se dostaneme k tomuto Schengenu. Další věc, která mi trošku chybí v té zprávě, kritika u jiných směrnic, kde jsme nekonzistentní. Jedna věc je směrnice o obnovitelných eh, zdrojích energie. V této směrnici prosazujeme využívání eh, platiny velice neefektivním způsobem. Čili tato směrnice vůbec není zavedená do našich politik, protože stimulujeme eh, využívání biomasy pro energetiku. Vlastně neefektivním způsobem eh, spalujeme v uhelných elektrárnách eh, tento materiál. Takto využíváme biomisu. Takže to musíme velice zvážit v rámci naší hierarchie a tato zpráva by v tomto ohledu měla být posílena. Opět tady vám pomůžeme, protože věříme, že i ve vašich pozměňovacích návrzích už máte zmínku k tomuto tématu. My vám ještě doplníme další návrhy. Co se týče stanovování cen, tak mohlo by to být opět silnější. Myslím si, že zásadní věc, kterou musíme uznat, je, že v průběhu let, když se podíváme na to, jak jsme eh, zlepšili produktivitu hlediska práce a z hlediska využívání zdrojů, tak tady vidíme ten hlavní problém. A to je otázka stanovování cen. Vždy jsme zdaňovali práci a to vedlo k eh, zvýšení produktivity práce, což je dobré, ale na druhou stranu, když se podíváte na eh, produktivitu z, využívání, z hlediska využívání zdrojů, tak tady vidíme, že cena by nám mohla pomoci napravit situaci. Tady to zmiňujete, ale mělo by to být mnohem zásadnější v této zprávě, protože stanovování cen je eh, tím základním motorem pro efektivnější využívání zdrojů. Čtvrtý konečný bod, eh, pane předsedo, je úrovně, úroveň našich ambicí. V určitém ohledu musíme být eh, tvrdší, tady říkáme stimulovat, eh, eh, žádat a tak dále. Musíme zlepšit formulace, aby to bylo jasnější, například ty milníky. Tady říkáte, že to možná budou cíle, opět bychom to mohli tedy posílit. A když hovoříme o decouplingu evropského růstu, tak musí dojít k naprostému oddělení. V tomto ohledu opět ten jazyk eh, nebo ta formulace může být silnější. Dále otázka indikátoru. Ano, je dobré mít eh, indikátor, co se týče eh, produktivity z hlediska zdrojů. Je to dobré možná z, komunika- z komunikačního hlediska, ale co se stane se stopou a v případě půdy, životního prostředí a tak dále. Čili možná tento jazyk je dobrý pro, do nějakého časopisu, ale co se týče našich konkrétních politik, tak tady musíme být mnohem jasnější a ambicioznější. Také máme eh, další návrhy, abychom zajistili naplňování těchto věcí, ale celkově musíme posílit tuto zprávu a musíme tuto diskusi rozšířit nad rámec našeho výboru, protože se jedná o budoucnost naší ekonomiky. Děkuji panu Eichhaltovi a dalším řečníkem je stínový zpravodaj EKR Miroslav Ouský. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěl na začátku také jako moji předřečníci poděkovat panu eh, Chebrandimu za, za perfektně předložený scénář této zprávy. Mně se eh, to rozdělení, ta stratifikace velmi eh, líbí. Eh, určitě budu podporovat eh, to, abychom stanovili na začátek eh, nějaké hlavní úkoly pro Evropu. Všichni bychom uměli nakupit své preference a své požadavky a, a souhlasím s ním, že je nutno vybrat několik málo relativně kompromisních bodů, na kterých se shodneme a které považujeme za důležité. Jistě budu také podporovat ve své politické skupině zapojování privátní sféry eh, do celého procesu a, a byť jsem často znám jako kritik eh, některých kroků tohoto výboru, tak věřte, že energetická účinnost je něco, co považuji za velmi důležité z hlediska konkurenceschopnosti Evropy v rámci celého světa a tam si myslím, že eh, by naše politika měla být jasně stimulační. Jistě budu také velmi podporovat eh, veškeré využívání druhotných surovin, maximální možnou recyklaci v případě nemožnosti recyklace, energetické využití surovin. Eh, s tím souvisí ten problém toho takzvaného šengenského prostoru, Eh, já jsem eh, sice zastáncem toho, aby si o nakládání s odpady maximálně rozhodovali občané v daných lokalitách, to znamená, jestliže někomu v českém příhraničí eh, nevadí likvidace či zpracovávání odpadu z Německé spolkové republiky. Nevidím žádný důvod, proč by tato naše instituce to měla zakazovat. Na druhou stranu je pravda, že ještě před deseti lety bylo velmi běžné, že se eh, některé západoevropské země zbavovaly svého odpadu tak, že ho eh, nějakým levným způsobem odprodali eh, do zemí střední a východní Evropy a, a likvidace některých těchto černých skládek v mé zemi probíhá ještě do posud. Takže chápu opatrnost kolegů s vytvořením jednoznačného šengenského prostoru. To je jistě pravda. Eh, velmi opatrný bych byl při stanování produktových kritérií. Víte, ono od zeleného stolu se velmi, velmi obtížně rozhoduje, co by mělo být eh, naším cílem u energetické účinnosti a někdy se také bojím, abychom svými kroky, někdy byrokratickými, eh, nespůsobili více škody nežli, nežli užitku. V poslední době znova se v mé zemi znova otevřela debata o zákazu klasických žárovek Eh, v souvislosti s používáním rtuti eh, v nových úsporných žárovkách a občané se mě téměř na každém setkání ptají, co jsme to za hlupáky a byrokraty, kteří jim zakázali jejich tradiční lékařské teploměry, ale zároveň dovolí pod vlajkou energetické účinnosti využívání rtuti eh, v úsporných žárovkách, které si nikdo nepřeje, jsou velmi drahé, jejich udávaná životnost neodpovídá Eh, realitě a, eh, a mají, některá eh, negativní, mají některé negativní dopady na zdraví. To je jeden, jeden z mála příkladů, kdy já bych byl velmi, velmi opatrný se stanováním jasných a velmi silných produktových kritérií. Ještě opatrnější, a tam říkám rovnou své ne, by jsem v případě stanovování eh, a vstupu do daňových otázek v této věci v rámci Evropy. Já jsem přesvědčen o tom, že daně a daňové otázky jsou eh, svrchovanou záležitostí každého národního státu a byť se v poslední době množí pokusy nejenom nás, ale i Evropské komise na evropské úrovni eh, vytvořit nějakou evropskou daňovou soustavu a toto považuji za jeden z nich, tak neumím si představit, že by moje politická skupina pro tyto paragrafy mohla zvednout ruku. Jinak děkuji za hezkou, hezký ná, nástín zprávy a, a myslím si, že mi bude potěšením eh, na ní nadále v budoucnu spolupracovat. Děkuji. Damit haben wir jetzt die Runde der Děkuji, tím jsme uzavřeli kolo stínových zpravodajů a nyní se dostává k seznamu řečníků, kteří se přihlásili do rozpravy. A přečtu jména a uzavřu tento seznam. Přihlásili se následující řečníci. Dan Frau Masekukovic, dan Herr Kuschi, Herr Schnellhardt, Satuhasi, Richard Seba und Adam Gierig. Yes. Tak já bych navrhoval, abychom si udrželi jakýsi časový rámec a aby měl také pan zpravodaj možnost zareagovat a aby se ke slovu dostala komise, abychom řečnickou dobu omezili na dvě minuty, tak aby se na řadu dostali všichni, kdo se chtějí na něco zeptat. Vidím, že souhlasíte, takže bychom začali. Jako první má slovo kolegyně Hitner. Děkuji. I Děkuji vám a děkuji také kolegům za jejich pozice a za to, že stanovili svoje priority. Pokud chceme realizovat příliš mnoho témat, tak ty nejdůležitější padávají pod stůl. Účinnější využívání surovin a zdrojů. Já bych to rozdělila na základě jejich původu. Přirozené suroviny které je možné například eh, těžit teprve v momentě, kdy se objeví eh, nová naleziště. A dovolte mi říct si něco také k recyklaci a ke kovům vzácných zemin, které už zmiňovala paní Merkýs. Je to nezbytné v souvislosti s eh, výrobou elektrických a elektronických zařízení. Potom bývalé skládky, staré skládky, které už skládkami nejsou, ale po dlouhou dobu skládkami byly. I zde by bylo možné nalézt určité přirozené zdroje. Chci poukázat také ještě na další přirozené zdroje surovin. Jsou to naše lesy produkují kyslík a podobně a často bývají e, příliš intenzivně využívány. Potom je tu také téma vody. I to je téma, které by se mělo v EU řešit. Zde je nejdůležitější záležitostí účinné využívání zdrojů a účinné nakládání s nimi. Tomu, co říkal Heinz, my hovoříme o nakládání s odpady a jejich používání. Když už je něco odpadem, tak už se nepoužívá, tak je to na skládce. Ale to, co je v jednom odvětví průmyslu odpadem, může být surovinou pro jiné odvětví. To bychom měli zvážit. Potom kontrola a monitoring, tam je celá řada úkolů. A už se také dostávám ke konci svého projevu. Co se týče fiskálních a daňových řešení, i zde musíme zohlednit náležitě vznik nových pracovních míst. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane zpravodaji. Myslím, že tento návrh zprávy a usnesení je velmi zajímavý. Mí kolegové již vyzdvihli pozitivní eh, stránky vaší zprávy. Já se k ním ještě připojím a něco doplním. Eh, hovoří se zde o užívání, využívání zdrojů a pokud bychom eh, chtěli přesně rozlišovat u slova zdroje, možná bychom měli rozlišovat mezi zdroji obnovitelnými a těmi neobnovitelnými. A kromě toho je zde ještě přechodná eh, široká kategorie, a to jsou, to jsou eh, zdroje recyklovatelné, eh, které spadají jak do obnovitelných, tak do neobnovitelných zdrojů. Například včera jsme hovořili o rybách, což je v zásadě obnovitelný zdroj, ale může se stát také neobnovitelným. Záleží to na míře využívání tohoto zdroje. Podobně to platí pro vodu. Voda samozřejmě obnovitelným zdrojem vyskytuje se na, na zemi již miliardy let složení chemické se prakticky neměnilo, eh, té molekuly, ale je možné, že tento zdroj začne docházet. Takže možná bychom mohli eh, o něco citlivěji rozlišovat, alespoň mezi obnovitelnými a neobnovitelnými zdroji. Věc například fosilní energie, eh, materiály dobývané z půdy a na druhé straně tedy obnovitelné zdroje, obnovitelné suroviny. Také jste ve svém vystoupení, v jeho závěru, říkal, že eh, existuje teorie substituce, pokud chybí nějaká surovina, eh, ekonomická tradice je taková, že se tato surovina nahradí jinou, eh, či případně nějakou jinou technologií výrobním postupem. Domníváte se, že toto je proveditelné ve všech oblastech? A moje třetí otázka. Myslím, že i u surovin je třeba stanovit určitou hierarchii podle míry eh, vyčerpání těchto surovin. Eh, všechny suroviny, totiž u všech surovin není situace stejně naléhavá. Eh, stejně naléhavá potřeba tedy jejich efektivního, co nejefektivnějšího využívání. Je třeba poznamenat například, že ropa je zdaleka nejdůležitější surovinou celosvětově a hodnota trhu s touto surovinou vlastně odpovídá hodnotě trhu se všemi ostatními surovinami. Je to přitom zdroj, který nyní začíná docházet. Eh, a jistě existují jiné suroviny, které mají menší váhu, menší význam než ropa. Dále ještě, pane zpravodaji, dovolte mi určitý dotaz. V odstavce 19 eh, říkáte, že možná v roce 2020 bychom mohli eh, dospět ke stoprocentnímu znovu využívání některých zdrojů a zmiňujete fosfor. Domníváte se, že tady u fosforu je eh, možné tohoto cíle snadno dosáhnout? Děkuji. So, the next speaker is Horst Schnellhardt. Horst Schnellhardt a potom bude mluvit Satu Hasi. Děkuji vám. Dámy a pánové, pan zpravodaj má opravdu obtížný úkol. Má vypracovat eh, zprávu o Evropě, která se šetrně chová ke zdrojům a v té zprávě se potom dostáváme k detailním otázkám, které ztrácí ze zřetele ty celkové souvislosti. Začínám prostě takto provokativně. Když se to takto přeštu, tak si můžu prostě na ně říct si zpátky na stromy, necháme všechno být. Vidím zde například, že se žádá, že do roku 2020 uh, už eh, doběhnou dotace, které ohrožují životní prostředí. Co to je? Můžeme říct například, všechny zemědělské dotace jsou něčím takovým, takže je zrušíme. Máme zde problém s tím, že chceme vést všeobecnou diskusi, ale dostáváme se opět k detailním otázkám týkajícím se otázek konkurenceschopnosti, rozvoje, evropské legislativy, stávající evropské legislativy a celé to vlastně je vytrhováno z celkového rámce. Je to velice těžký proces. Buď budou ty formulace obecné, a to si myslím, že těch pět priorit vlastně nejsou taková špatná věc, protože zůstávají formulovány obecně, ale v té zprávě je celá řada konkrétních věcí, kde si myslím, že bychom to měli ještě promyslet, nakolik to také například v souvislosti s konkurenceschopností a nebo života občanů to je možné skutečně říci, říci občanům, a teď budete jíst méně bílkovin, my vám to takto stanovíme. Já pocházím z bývalé socialistické NDR, tam se takové věci děly a k čemu to vedlo, to také víme. Takže bychom měli být opatrnější a nepsat do jednotlivých bodů takovéto věci, co se předepisuje a co bude zrealizováno. Například omezení stravovacích návyků, to si myslím, že je přehnané. Eh, překročil jsem už i řečnickou dobu, Opravdu to je hrozné. A co se týče času, ona tato záležitost nemá být něčím povrchním. Podání pozměňovacích návrhů do 5. března je podle mě příliš krátká lhůta, i hlasování v květnu je krátká lhůta. Nechme si trochu více času na diskusi tohoto tématu. Je zde celá řada významných věcí a pokud to teď uděláme urychleně, tak se stanou bezvýznamnými. Děkuji a přeskočili jsme jednu kolegyně, nebo kolegu, to je pan kolega Kukovič, a takže dostane slovo jako první a pak dostane slovo Satu Hasič. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji panu zpravodaji za dobře strukturovanou zprávu i za jasnou prezentaci. Situaci týkající se surovin vidím asi tak jako člověka, který trpí nějakou chronickou nemocí. Ten, kdo je chronicky nemocen a zcela změní svůj životní styl, tak se statistického hlediska žije někdy i déle, ale musí skutečně změnit stravovací návyky, eh, způsob, jakým se pohybuje, sportuje a podobně. A to platí i pro surovin. Nejtěžší bude to zachovat růst a zároveň ale omezit používání zdrojů. A ono zde proto nepanuje pochopení ani u občanů Evropy. A proto bychom měli předložit ukazatele a takové, které přesvědčí občany také na individuální úrovni. Pak můžeme přejít také na úroveň průmyslu a hospodářství, ale jde o to dělat skutečně velkou osvětu v této věci, že to prostě tím klasickým způsobem už nejde. Nejde více vytvářet a více spotřebovávat. Potom odpad a otázka ekodesignu. Ekodesign je podle mého názoru velká šance, může to být velký zdroj inovací. A dokud se nebudou promýšlet výrobky v tomto stylu, to znamená, že až z nich bude odpad, že budou stoprocentně zrecyklovatelné, tak dokud tomu tak nebude, tak zde bude panovat také zmatení mezi eh, pojmem odpadu a neefektivitou odpadu. Je bolestivá otázka financí i otázka daní. Zde souhlasím s kolegyněmi a kolegy. Souhlasím s nimi, že s pojmem daní v době této krize musíme postupovat opatrně. Satu Hasi a potom Richard Zebr. Děkuji mnohokrát. Pane předsedo, tři stručné body. Mnohokrát děkuji s panu zpravodaji za vynikající návrh zprávy. Za prvé, Během své kariéry v politice jsem dospěla k závěru, že často věci, u kterých nejsou jasné indikátory a stanovené cíle, jsou prostě pra- plané řeči. Takže indikátory, závazné cíle, to je klíčová věc a doufám, že tento proces se k tomu povede. Za druhé, musíme dbát na to, aby politiky Evropské unie, především nové politiky Evropské unie, nás neodváděly dalším jiným směrem. Aby skutečně vedly k lepšímu využívání zdrojů. Eh, už jste zazněla biomasa a v tomto ohledu bychom měli udělat vše, co je v našich silách, aby naše nedávno přijaté politiky naopak nezhoršily energetickou účinnost oproti stávajícím úrovním. Myslím, že je to dobrý příklad toho, že princip využití je kaskádovitým způsobem, to znamená, když používáme suroviny k těmto daným účelům, tak získáme jejich nejlepší hodnotu, jejich zhodnocení to by měl být eh, vedoucí princip. Například, když eh, stavíme domy, když eh, děláme dřevěný nábytek, nábytek tedy kulatina například by měla být použita právě pro výrobu nábytku a ne k tomu, aby se pálila. Děkuji za to, Hasi. Richard Zebra, potom Adam Girek. Děkuji vám, pane předsedo. Dovolte mi poděkovat zpravodaji za předložení této zprávy. Dovolte mi připomenout, že v Evropě nežijeme na pustém ostrově, ale nacházíme se v mezinárodním konkurenčním boji a jsme významný hospodářský prostor a měli bychom si zvážit, jaké signály zde vysíláme v oblasti daní a životního prostředí. Dnes jsou daně tak vysoké, protože eh, je hodně zdaně na práce a když budeme nyní danit eh, zdroje, tak může dojít k tomu, že budou odcházet firmy z Evropy. Známe ten problém spjatý s carbon leakage. Měli bychom zvážit také význam toho, že zde bude udržena výroba v Evropě, ale zároveň bychom měli usilovat o nejvyšší standardy. Tato zpráva mně připadá trochu jako když vedoucí amerického patentového úřadu v roce 1896 řekl, že vlastně všechny významné vynálezy už tady jsou a jsou patentované. Takže věda, výzkum a Eh, znalosti, to sem také patří. A byl bych rád, kdyby zpravodaj trochu detailněji odlišoval jednotové zdroje. Kolega eh, od Zelených už hovořil o tom obnovitelné a neobnovitelné zdroje. Ale uvědom si také například, jakou výpočetní kapacitu mají naše počítače. Z desetinásobilo se to. Podívejme se na lidskou pracovní sílu. I to jsou všechno zdroje. Když zde budeme mít příliš jednoduchou koncepci a pojmosloví, tak dosáhneme pravého opaku, když mnohem lépe definujeme, co chápeme pojmem zdroje a klasifikujeme je, tak eh, ty nedostatky zdrojů, které máme nebo nás čekají, tak proti nim můžeme takto účinněji bojovat. A celá diskuse, diskuse se společností je velice důležitá když řekneme ušetříme tady nebo tam, tady zvýšíme daně nebo je zvlášíme tam, to by bylo kontraproduktivní. Děkuji a není pan Gerek. Děkuji vám. Co se týče těch pět zmíněných priorit, tak zde se mi velice, eh, nebo nejvíce líbí ta priorita druhá. To se tedy týká trhu s druhotnými surovinami. Tam nám totiž momentálně chybí tržní mechanismy, které by podporovaly používání takovýchto surovin. Tyto suroviny se možná sbírají, třídí, ale pak už se s nimi toho moc neděje. A v hospodářství odvětví nejsou pobídky k tomu, aby se inovativním způsobem tyto suroviny využívaly. Možná by bylo dobré promyslet, jak by se to z hlediska trhu mohlo udělat, protože doba levných surovin skončila. Číňané nám ukázali, že kovy a vzácné zeminy chtějí používat sami. Eh, Rusové nám ještě něco prodávají, ale z dlouhodobého hlediska budou problémy s těžbou těchto surovin. Takže Evropa se bude muset intenzivněji soustředit na své vlastní zdroje a suroviny, A to bych zmínil jako další prioritu, tedy používání vlastních zdrojů v Evropě. Vlastních surovinových zdrojů. A jde také o vyvožené národní hospodářství vycházející z tohoto využívání zdrojů. Existuje také celá řada lokálních surovin a lze je používat často například ve stavebnictví, při stavbě silnic nebo i v komplikovanějších situacích. A lze používat zdroje pocházející z příslušného regionu. Tedy ta místní komunita musí řešit otázku používání místních zdrojů a místních surovin protože to potom vede také k nastavování ekologických otázek, takže bych byl rád, kdybychom to ještě promysleli. Děkuji, nyní dám slovo komisi. Za komisi zde bude hovořit paní Karin Fopl. Um, so thank you first of all very much. V první řadě bych eh, chtěla poděkovat za návrh této zprávy. Tato zpráva skutečně podporuje naši úroveň ambicí, naše uvažování, co se týče efektivního využívání zdrojů. Je zde celá řada návrhů, které byly ve zprávě předloženy. Zcela jistě zvážíme tyto jednotlivé prvky. Musíme se zaměřit na to, co můžeme zajistit v rámci stávajících struktur efektivního využívání zdrojů a zda můžeme zlepšit stávající úrovně. Celá řada věcí už v této oblasti probíhá, především eh, evropský semestr. Víte, že toto cvičení probíhá a energetická účinnost eh, a otázka daní v oblasti životního prostředí a dalších typů zdaňování v podstatě byla zakomponována a zaměříme se i na oblast recyklace a nakládání s odpady. Eh, co se týče těch jednotlivých indikátorů, cílů, tak eh, by to měl být inkluzivní proces, který byl zahájen. Zcela jistě to budeme muset eh, vyvážit oproti eh, rychlosti a také možnosti zapojení jednotlivých zainteresovaných subjektů. Jsme rádi, že Evropský parlament podporuje trvalé udržitelnou produkci a spotřebu. Chceme vydat sdělení, co se týče ozelenění jednotného trhu, a to má být vydáno koncem letošního roku. Má to být jeden z nástrojů, jak uplatňovat cestovní mapu, v, co se týče efektivního využívání zdrojů. V tomto sdělení bude celá řada kroků, také vytvoření podmínek pro ozelenění vnitřního jednotného trhu a budeme řešit některé otázky, které jsou zmíněny ve zprávě, například eh, veřejné zakázky, eh, eh, ekologická stopa, stanovování standardů a tak dále. V tuto chvíli probíhá veřejná diskuse, která poběží do 3. dubna. To nám přijde jako velice důležitý krok při získávání dalších informací, názorů, které budou vzaty v potaz v daném procesu, takže bereme v úvahu názory i obavy veřejnosti. Co se týče odpadu, stručně naplňování cílů cestovní mapy bude znamenat v praxi velké úsilí ze strany některých členských států. Budeme analyzovat tuto otázku podrobněji v roce 2014, kdy rámcová směrnice o odpadu a skládkách bude revidována. Chceme to zharmonizovat eh, také s tím, co je uvedeno v cestovní mapě. Co se týče myšlenky e, vytvoření šengenského prostoru, snažíme se přispět k tomuto cíli tím, že eh, vytváříme kritéria pro ukončení eh, životnosti odpadu. To by bylo pro celou Evropskou unii a chceme také lépe uplatnit implementaci legislativy v oblasti nakládání s odpadem. To je naprosto klíčové. Mnohokrát děkujeme za vaši podporu, těšíme se na další úzkou spolupráci a také se těšíme, že budeme spolu naplňovat cestovní mapu. Děkuji zástupci komise. Thank you very much, Mr. Chairman. And, and... Nyní má ještě slovo zpravodaj pan Gerbrandy na závěr. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl kolegům eh, poděkovat za širokou podporu vyjádřenou mé zprávě. To mne velmi těší, velmi mi to pomůže. Ehm, nebudu zacházet do podrobností, zaznělo zde mnoho věcí. Mohu vás ujistit, že celá řada z těch věcí, které jste zmiňovali, je už vlastně obsažena v mých pozměňovacích návrzích, ale určitě budu potřebovat vaši pomoc u některých otázek, eh, tak aby se můj návrh stal ambicioznější, důraznější a tak dále. Eh, těším se tedy nesmírně na vaše příspěvky. Několik věcí, které eh, zmiňovala řada z vás. Eh, nejprve šengenský prostor pro odpad. Já jsem o tom jednal celou řadou lidí. Přemýšlel jsem, zda by bylo možné to nastavit jako interní, tedy jednotný vnitřní trh pro odpady ale líbí se mi ta myšlenka šengenského prostoru. Naprosto souhlasím s těmi kolegy, kteří zmiňovali, že existují obrovské rozdíly mezi členskými státy, pokud jde o stupeň rozvoje hospodaření s odpady. Některé členské státy nejsou zatím připraveny stát se eh, členy takového šengenského prostoru s odpadem, s tím naprosto souhlasím. Určitě nejsem zastáncem toho, abychom se snažili maximální množství odpadu v Evropě přepravovat přeshraničně. Naopak eh, souhlasím, že eh, odpad by měl být zpracováván eh, co možná nejvíce na místní úrovni, ale na druhou stranu, pokud některé kategorie odpadu obsahují velmi cené suroviny, a bylo by možné tyto suroviny z tohoto odpadu získávat eh, v, jedno, eh, v jednom či dvou eh, centrálních zařízeních v Evropě, pak bych podpořil tuto myšlenku šengenského prostoru pro takové věci. Musím říci, že vývoj v sektoru odpadu je dnes opravdu revoluční. Eh, vidíme, jaké obrovské eh, prostředky a rizikový kapitál eh, jsou směrovány do tohoto odvětví. Takže toto odvětví, které má tak které bylo někde nahlíženo tak trošku jako špinavé, se stává velmi, velmi ziskovým biznesem. Jak říkal no, pan kolega Florence, neměl bychom možná už používat slovo odpad, přenejde o odpad, ale o velmi cený zdroj. Dále nanomateriály. Obávám se, že tady asi spolu i nadále nebudeme navzájem souhlasit, pokud je o nejlepší eh, stanovení také cen, tedy ceny a nanomateriály. Eh, pokud je o ceny, eh, já bych nezaváděl nějakou surovinovou daň, protože trhy to vlastně dělají sami. Pokud se podíváme na vývoj cen u surovin, není nutné, abychom, abychom se podniky snažili ještě nějak pobízet efektivnějšímu využívání e, surovin a e, využívání druhotných surovin. Chci podnítit e, lepší využívání druhotných surovin z důvodu, které jsem již naznačil. Souhlasím s tím, že bychom měli rozlišovat mezi různými kategoriemi surovin či zdrojů například biotické zdroje, tam je obrovský problém při stanovení cen, stále jsou příliš levné a využívání těchto biotických zdrojů, pokud bychom měli zohlednit také negativní, eh, zohlednit v nákladech a v ceně těchto surovin negativní dopady na životní prostředí, eh, tak by ta cena vypadala úplně jinak. Takže tady by se cenotvorba eh, měla změnit a myslím si, že také pokud se posuneme v indikátorem za pouhé HDP, to by nám také mělo pomoci. Několik kolegů zmiňovalo, že Evropa není ostrovem. Musíme také zohledňovat otázku konkurenceschopnosti Evropy vůči zbytku světa. Evropa není v izolaci, s tím naprosto souhlasím. A proto právě vystupuji s tímto návrhem. To je přesně smysl mého návrhu. Proto, když jsem vypracovával tuto zprávu, říkal jsem si, proč je příslušným výborem Envy a nikoli výbor pro hospodářské záležitosti. Protože pokud si všimneme, jak obrovsky rostou ceny zdrojů, ten nárůst je opravdu neuvěřitelný. Pokud se podíváte na výroční zprávy podniků, všemi se eh, vyne jedna červená niť. Je to, jsou to ceny zdrojů, ceny surovin. S tím podniky dnes bojují. A já se snažím dobrat se určitého společného pochopení situace ze strany jak soukromého, tak veřejného sektoru. Začat situaci vidět společně. Evropa by se měla stát tím nejefektivnějším regionem světa při využívání surovin. A tím bychom se také stali nejkonkurenceschopnějším regionem eh, v jednom z nejdůležitějších aspektů hospodářské politiky dneška. Takže já si nejenom jsem plně vědom aspektu konkurenceschopnosti, myslím si, že dokonce ten aspekt je klíčový v celé této diskusi. Pokud jde o složení lidské stravy, stravovací návyky, já eh, jsem eh, z politické skupiny liberálů. U nás kolegové, když jsem se s nimi o tom bavil, říkali mi, no je na každém, aby se rozhodl, zda chce jíst maso či nikoli. S tím já souhlasím, ale na druhé straně eh, myslím, že to je téma, které eh, musí být možné eh, diskutovat v politické sféře. Prostě víme, že dříve nebo později budeme muset začít spotřebovat méně masa na osobu. To víme naprosto jistě. Takže proč nezahájit politickou diskusi o této věci s tím, že bychom lidi neměni, nenutili měnit stravovací návyky, ale snažili bychom se zvýšit eh, povědomí eh, také o zdravotních dopadech. A pane předsedo, dovolte, abych stručně ještě prošel. Paní Merky zprávy opustila sál, takže, o, takže to s ní proberu bilaterálně. Myslím, že jsem již vyčerpal většinu témat, která zazněla od kolegů. Pan Kuše ještě hovořil o rozlišování mezi obnovitelnými a neobnovitelnými zdroji. To je velmi důležitý podnět. Zmiňoval jste vodu jako příklad. Voda je obnovitelným zdrojem, ale situace je eh, problémová u vody. Příklad vody právě ukazuje, že neexistuje žádné jednotné řešení, pokud se snažíme zvyšovat efektivitu nakládání se zdroji. Jeden cíl pro využívání vody, jeden jediný společný cíl v oblasti vodospodaření nemá smysl a ani v rámci Evropy, protože a ani v rámci jednotlivých členských států, protože situace se může výrazně lišit region od regionu i v rámci členských zemí. Víme, že v některých členských státech je třeba eh, více hospodařit s vodou, využívat, spotřebovat ji méně. Některé členské státy v tom již mají zavedené konkrétní politiky, například Španělsko, ale Například v mé členské zemi Nizozemsku nemáme problém s množstvím vody, ale s její kvalitou. Takže buď jde o kvantitu či o kvalitu, ale v každém případě musíme řešit obojí. Myslím, pane předsedo, že jsem zareagoval snad na většinu podnětu od kolegů. Budu se těšit na vaše návrhy, tak abychom dále posílili znění této zprávy a děkuji vám za vyjádřenou širokou podporu. Děkuji. Děkuji panu Hebrandy za zodpovězení otázek a reakci na podněty, které zde zazněly. Jedná se o velice důležitou zprávu a každý si přeje, aby tam byly odraženy jeho názory, ale jako je to u žonglování, tak i těch pět priorit už bude docela náročných, takže je třeba zde skutečně soustředěně pracovat a dobře spolupracovat, abychom vytvořili dobrou věc. Co se týče lhůt a harmonogramu. tu jsme posunuli se souhlasem zpravodaje na 8. března. To je tedy pro pozměňovací návrhy. Na výboru Envy budeme hlasovat 26. dubna a na květnovém plénu bude finální hlasování o této zprávě pana kolegu Schnellharta mohu uklidnit. Lhůta pro podání pozměňovacích návrhů byla prodloužena. Tím jsme uzavřeli tento bod našeho programu a dostáváme se k dalšímu. A to je téma bod 17 jde o zařazení letectví do systému ETS, tedy systému obchodování s emisními povolenkami. Už se mi přihlásili někteří kolegové o slovo. Už je delší doba, kdy jsme tuto věc odsouhlasili, nicméně ta vlastní realizace takovýchto záměrů znamená, že je třeba zohlednit i to, že nejsme na světě sami takže si vyslechneme zprávu komise o aktuálním stavu věci a jak daleko jsme s používáním této legislativy. Slýcháme nyní ve zprávách, že některé jiné e, země na světě pře- začaly přemýšlet o letání do Evropy v souvislosti právě s touto legislativou, proto se velmi těším na to, co nám k tomu řekne komise. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat za tuto možnost informovat vás na půdě vašeho výboru o nejdůležitějším posledním vývoji, co se týče zapojení letecké dopravy do systému ETS. Bohužel zapojení letectví do ETS čelí velké mezinárodní opozici. Letecký, letectví se řeší na samitech, eh, kam se také dostavili eh, rozvojové země, eh, které se setkaly nedávno v Moskvě a my stále věříme, že musíme postupovat prostřednictvím bilaterálních, ale i multilaterálních diskusí. Evropa byla vždy a stále zůstává pro globální kroky, co se týče boje, globálního boje proti klimatickým změnám. Také, když jsme se rozhodli zapojit letectví do systému ETS, tak jsme následovali cestu, kdy Organizace pro civilní letectví OSN, ICAO, budu používat eh, zkratku této organizace, eh, schválila tuto politiku, kterou naplňujeme v rámci ETS eh, v Evropské unii a to již v roce 2004. Čili již tehdy ICAO rozhodlo, že nebude vytvářet jednotný globální systém ETS eh, e v rámci eh, OSN, ale rozhodne se pro jiné varianty, to znamená implementace prostřednictvím zapojení různých obchodních systémů v jednotlivých státech. Takže z tohoto důvodu si myslíme, že kroky ze strany Evropské unie, to tedy znamená zapojení letectví do systému ETS, je je s přístupem ICAO, který byl přijat v roce 2004. Bez ohledu na historii, pokud některé země na světě jsou nyní ochotny souhlasit, na ambic- že budeme mít ambiciozní globální cíle v rámci ICAO, tak Evropská unie je první, která vítá takovéto kroky. Kroky by měly být podnikoty v rámci ICAO na základě tržních eh, opatření. Takto bychom měli bojovat proti emisím skleníkových plynů eh, v oblasti mezinárodního letectví. Evropská unie spojí veškeré úsilí a učiní pozitivní kroky, abychom bojovali proti emisím v oblasti letectví v rámci eh, rámce ICAO. Takže Evropsko-americký summit loni v listopadu byl důležitou příležitostí pro oba regiony, aby posílili naše společné závazky, abychom eh, zajistili pokrok v tomto mezinárodním orgánu, to znamená v rámci ICAO. Nedávno předseda ICAO, pan Kobe, zahájil iniciativu a požádal, aby se státy podívali na možnost eh, tržních mechanismů, což Evropská unie velice podporuje. Evropská unie aktivně přispívá k této iniciativě a pracovní skupina byla v rámci orgánu OSN vytvořena a probírá otázku možností těchto tržních opatření. ICAO chce přijít s návrhem, a to do konce letošního roku, což je, myslím, nesmírně důležité pro dnešní diskusy. Co se týče globálních kroků v oblasti tržních opatření, máme zde tři prvky, které považuji za nesmírně důležité. První bod. Co bylo dohodnuto v oblasti tržních mechanismů ICAO by mělo zajistit větší pokroky, než máme nyní, eh, to znamená včetně toho systému třetí zemí, které mají tento systém ETS. Dále systém přijatý IKM nebo aplikovaný státy by neměl být diskriminační vůči leteckým společnostem. Nediskriminace je jedním eh, z nejdůležitějších principů mezinárodního práva v oblasti letectví a tyto zásady musí být respektovány. Musíme zajistit rovné podmínky pro letecké společnosti, které působí eh, na globálním trhu, který je velice konkurenční. Další bod. Silný celosvětový systém by měl mít jednak cíle, ale i opatření pro své členy ICAO, aby tento globální systém zajistil skutečné snížení emisí, musíme mít eh, v první řadě dohodu, musíme eh, mít eh, nastavené cíle, které musí být naplňovány. V tuto chvíli celá řada států připravuje akční plány, které mají být předány ICAO v červnu letošního roku. To bude krokem k tomu, aby mohli státy identifikovat své příspěvky. To jsou tedy tři prvky, které jsem chtěla zmínit vašemu výboru. Je to důležité pro postup, proces, který nyní probíhá v rámci tohoto orgánu OSN, v rámci organizace ICAO. Evropský systém ETS funguje už 8 let. Letecké společnosti se plně zapojily do tohoto systému letos v lednu a máme velká poučení z posledních let, sdílíme jednotlivé zkušenosti, také sdílíme své zkušenosti s tímto orgánem ICAO. Evropská legislativa ETS, která byla přijata tímto parlamentem a radou v roce 2008, je pro nás zcela zásadní. Byla založena na politických rozhodnutích, které byly následnými rozhodnutími zasedání ICAO v roce 2004 a, jak jsem říkala, byly plně v souladu s tehdy přijatým přístupem, který byl přijat tímto orgánem OSN. Legislativa ETS v Evropské unii má velice důležité flexibilní opatření. Dovolte mi, abych zmínila eh, tato dvě důležitá flexibilní opatření. Za prvé, evropská legislativa má možnost, aby lety do Evropské unie byly vyloučeny v rámci ETS na základě toho, že třetí země musí snížit e, dopady emisí v rámci letectví. Což se musí dělat nediskriminačním způsobem. Musí to být e, uplatněno e, vůči letům eh, mimo Evropskou unii. leteckých společností. Také Evropská unie eh, musí uplatňovat své závazky, abychom eh, prosadili pokrok na mezinárodní scéně, abychom snížili globální dopad letectví v globálním měřítku, ale abychom také zajistili Eh, růst daného sektoru trval udržitelným způsobem. Mezinárodní dohoda globálních opatření pro snižování emisí skleníkových plynů vede k tomu, že evropská legislativa má provést eh, patřičné revize a změny. Pochopitelně Evropský parlament se zapojí do tohoto procesu. Nyní několik eh, informací, co se týče bilaterálních diskusí a dalších mezinárodních setkání, která se týkají tohoto tématu. Komise aktivně sleduje státy, které vyslovily určité obavy, i ostatní eh, státy, které mají zájem o dialog. Letectví se probíralo, jak asi víte, na summitu Ehm, s Indií a s Čínou, ale také v loňském roce spolu s USA a s Ruskou federací. Věříme, že správný směr, abychom překonali ty různé názory, bude prostřednictvím konstruktivního dialogu v rámci bilaterálních a multilaterálních setkávání. Komise a členské státy berou velice vážně obavy, které zazněly ze strany některých mezinárodních partnerů a chce podpořit aktivní dialog s třetími zeměmi, s vládami, abychom mohli zajistit pokrok, který musí být zajištěn eh, jednak v rámci ICAO a také pro zajištění flexibility, kterou jsem zmínila, která je zakotvená v naší legislativě. Také stručně eh, k zasedání v Moskvě, což bylo 21. 22. února. Zde se setkala celá řada zemí, aby probrala otázku zapojení letectví do systému ETS. Musím říci, že když si přečtete eh, prohlášení, které bylo výsledkem tohoto zasedání, eh, bychom chtěli přivítat to, že země mají zájem spolupracovat a zajistit pokrok v rámci orgánu ICAO. To je, myslím, velice důležitý signál, velice důležité sdělení. Také vítáme, že partnerské země, které se setkaly v Moskvě, uznávají, že emise skleníkových plynů jsou prioritou. Nyní je žádáme, aby tuto ochotu převedli do konkrétních pozitivních námětů, které budou použity v rámci diskusí ICAO, abychom zajistili globální pokrok, který je jasně podporuje Evropská unie, jak jsem říkala. Přišla tedy ta správná chvíle, aby se všechny státy skutečně zavázaly, abychom měli globální dohodu, abychom měli konkrétní, specifické nástroje, abychom si jasně stanovili, co, kdo, jak a kdy bude naplňovat. Takováto globální dohoda Eh, povede k tomu, že budeme stále aplikovat evropskou eh, legislativu v případě všech leteckých operátorů, leteckých společností, které eh, přilétají do Evropské unie. ETS je právo a zákon, nemůžeme jej nějak částečně dočasně zrušit. Bylo to plně schváleno také Evropským soudním dvorem a to v loňském roce v prosinci. Jak již jsem říkala a myslím, jsem byla naprosto jasná, tato legislativa eh, zakotvuje dvě flexibilní zásady, které se vzájemně nevylučují, které chceme maximálně využít, tedy využít všech právních možností, abychom zajistili pokrok v oblasti globálního eh, trendu. Na závěr, pane předsedo, musíme mít eh, předpověditelný dlouhodobý rámec pro snižování emisí z oblasti letectví a pevně věříme, že opatření založená na tržních principech budou nezbytnou součástí komplexní politiky. Evropské ETS jsou katalyzátorem a nejsou překážkou. Evropský systém ETS je zákonem, který zaměř, zajišťuje určité flexibility, které chceme využít jak bilaterálně, tak multilaterálně. Budeme spolupracovat bilaterálně se všemi zeměmi, které projevily zájem, ale zcela jistě ICAO je tím správným místem, kde zajistit pokrok, kde najít také globální řešení. Plně podporujeme proces ICAO, který byl nedávno zahájen předsedou ICAO a to tedy znamená zrychlení práce v oblasti globálních tržních opatření. Budeme se aktivně zapojovat do spolupráce se všemi zeměmi, které chtějí najít globální řešení. Nediskriminační globální kroky by měly zajistit velké ekologické přínosy. Děkuji. Vielen Dank. Děkuji vám za váš výklad a za jasná slova k aktuální situaci v oblasti zařazení letectví do systému obchodování s emisemi. Máme ještě další bod na programu jednání a celou řadu lidí, kteří by chtěli se přihlásit, takže řečnickou dobu omezuji na minutu 30. Já vím, že to je velice ambiciozní cíl, ale nejste proti, takže jako první bude hovořit zpravodaj a potom oba stínoví zpravodajové a potom ostatní kolegyně a kolegové. Jako první má slovo Petr Líze. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji také Evropské komisi. Já bych velice rád podpořil komisi. Je to opravdu legislativa, kterou musíme implementovat a realizovat. A když hovoříme o flexibilitě, tak o té, která je plánována v rámci legislativy. Pokud chceme něčeho dosáhnout ve spolupráci s třetími zeměmi, tak existují výjimky pro ty eh, přílety, ale měly, mají být nediskriminatorní. Takže pokud Air, dostane takovou výjimku Air China, tak potom také Air France. Rád bych požádal komisi, aby nám potvrdila to, že musíme odstranit určité mýty. Hovoří se o neuvěřitelné zátěži. Bylo propočítáno, že let se musí prodražit o 25 centů kvůli ETS a zároveň máme vnitrostátní daně v EU i mimo EU, které jsou stokrát větší. Takže my nehovoříme zde o obrovské zátěži, hovoříme o obrovské diskusi. Byl bych rád, kdyby zde komise uvedla čísla. A proč je ta diskuse tak rozsáhla a politická? Domnívám se, že je to zaprvé proto, že je to tím, že zde koná EU a možná panuje takový názor v EU je mimo ní, že naše legislativa se nemusí brát tak vážně jako legislativa třeba v USA, v Indii nebo ve Velké Británii. To je jedna věc. A poslední myšlenka, kterou chci říci, je to otázka, bereme ochranu klimatu vážně nebo ne? Mluvil jsem s americkými kolegy ze sněmovny eh, reprezentantů, kteří chtějí zakázat americkým aerolinkám se zapojit a velice se nervozněli, když jsem jim řekl, vždyť eh, jste odsouhlasili obchodování s emisními povolenkami a jenom to u vás neprošlo senátem. A chci se zeptat komisi, zda by eh, toto mohla také potvrdit. Děkuji pane Líze. A není Děkuji panu Lízemu a není je mi potěšením na slovo panu Grotemu. Děkuji, byl jsem stínovým zpravodajem této věci a my jsme ji přijali s velkou většinou, v radě to bylo přijato jednomyslně a skutečně to významně přispívá k ochraně klimatu. Bylo to něco zcela konkrétního, co jsme pomohli přivést na svět. A myslím, že budeme opravdu poměřováni podle toho, zda se nám podaří udržet zde naši pozici, anebo pokud, když nebudeme mít vítr v zádech, ale opačně, eh, pokud se mu podáme. Myslím, že bychom zde měli vytrvat. Mezinárodní letectví znamená mezinárodní obchodování, to je jasné, ale v ICAO se 20 let diskutovalo a nakonec nevzniklo vůbec nic, takže zde Eh, byla legislativně aktivní Evropa, my jsme se na tom usnesli a měli bychom tomu dělat mezinárodní reklamu, tak aby se něco také začalo odehrávat na úrovni ICAO. Domnívám se, že jsme zde odvedli dobrou práci, poskytli dobrý příspěvek a například, když eh, jsou návštěvy delegací, setkáváme se s jinými zástupci parlamentů, tak je dobré toto vysvětlovat. Nejlepším řešením by bývala daň a proto potřebujeme jednomyslnost a víme, že je to pouhá iluze. Proto eh, obchodování s emisními povolenkami byl druhý nejlepší způsob řešení. Jasně to vysílá signál, že bojujeme proti změnám klimatu, bereme toto téma vážně a my zde komisi plně podporujeme, tak aby legislativní postup, který jsme zde s velkou většinou přijali, bránila a nadále posilovala. Děkuji. A další je Holger Kramer a potom Bas Eichhout. Minuta a půl. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem byl také jedním z těch, kdo spolu se našimi dvěmi předřečníky vyjednávali před třemi lety o této směrnici, ale dnes se na to trochu dívám jinak, co jsme dělali tehdy. Mnozí z nás v parlamentu už tehdy říkali, nepodceňujte problematiku třetích zemí a myslím, že by bylo dobré, kdybychom si dnes přiznali, že e, jsme ztroskotali s tím přístupem, který jsme tam protlačovali. A také nám nepomůže, když řekneme, my jsme tehdy něco velkou většinou podpořili a teď to musíme protlačit. A případně hlavou proti zdi. Nemůžeme to tak říkat, když dnes nastala zcela nová situace, s níž jsme z mezinárodního hlediska konfrontováni. Je opravdu na čase, abychom uznali, že existují třetí země, které nejenom, že nechtějí spolupracovat, ale které organizují skutečně tvrdý odpor. A usnesení výboru ICAO z podzima minulého roku měla vyslat uh, skutečně signál, že musíme reagovat, že je zde nebezpečí z prodlení a neměli bychom jenom říkat, ano, my tu máme legislativu, potvrdil to Evropský soudní dvůr, to nám k něčemu nebude, když celý zbytek světa na to bude pohlížet naprosto opačně než my a když my řekneme, necháme to být a nebudeme na to nějak reagovat. Domnívám se, že dopis Hillary Clintonové, který eh, poslala komisi, byl jasný varovný výstřel. Už to nebyla diplomatická nota, ale skutečně to bylo takové z mrtvých vstání k politického konfliktu. A když se podívám na ty závěry z Moskvy, tak i zde říkám pozor, hrozí nebezpečí z prodlení, blíží se k nám politický konflikt. A chci na závěr říci, že naším úkolem je postarat se o to, aby z té politické škody, která už vznikla, nevznikla ještě hospodářská škoda. Pane Líze, nejde zde o náklady toho systému, to zde není relevantní argument, ale jde zde o zasahování do výsusných práv ve vzdušném prostoru jiných zemí a to bychom neměli akceptovat. A Měli bychom tedy eh, pozastavit tuto legislativu a potom podívat se, co vyjednáme z eh, ICAO. Není Bas Eichhout. Děkuji, pane předsedo. Mě opravdu překvapuje kolega Kramer, protože eh, víte, když hovoříme o předávání údajů cestujících do USA, tak nikdy neříká něco o vztazích mezi EU a USA a klidně by ty údaje dal za hubičku, za nic. A nyní, když se snažíme dělat něco pro životní prostředí, pro klima, tak eh, náhle eh, princip znečišťovatel platí, což je liberální princip, pokud se pamatuje, eh, najednou u něj spouští to zvláštní argumenty, protože o čem se tady bavíme, co se stalo v Moskvě dokonce, tam vzniklo prohlášení, zcela jasná, zcela jasné prohlášení, nedokázali se shodnout. Kanada to dokonce nepodpořila. V Dili ještě ano, ale v Moskvě už nesouhlasila. Nepodpořila to. Takže co uh, oni dělají. Oni vlastně zkoušejí evropské politiky. Uh, eh, znervozníme nebo ne? No, někteří začínají být nervózní. Uh, paní Foster bude hovořit po mně, slyšel jsem již ve výboru tren, uh, ona začíná být nervózní. Uh, no, možná. Uh, ale EPP, uh, SAD, a určitě zelení nezačínají být nezačne být nervózní. Zajímalo by mě, jak si stojí Alde. To by mě zajímalo. Dnes jsem tu slyšel pana Kramera a opravdu doufám, že nehovoří jménem své politické skupiny, protože jinak princip zastávaný Alde, tedy znečišťovatel platí, by byl pouhou retorikou. A nebo možná mě kolegové z Alde eh, usvědčí z, eh, z opaku. Nyní paní Foster a potom Linda McEwen. Děkuji mnohokrát, eh, pane předsedo. Myslím, že eh, lidé tady trošičku příliš protestují. Máme samozřejmě odlišné eh, názory o tom, je parlamentní demokracie, ale já souhlasím s, s panem Kramerem, vedli jsme komplexní diskusi, já eh, trošku mám pochybnosti o tom, zda nám stačí tak málo času na tuto důležitou diskusi, protože toto, má, toto téma má obrovské dopady. Nejde mi o ten princip, zda vůbec mít ETS e či nikoli, ale je dobré, že tady slyšíme nyní od komise, že se jedná s ICAO, ale škoda, že k tomu nedošlo již před pár lety, eh, kdy byly, existovaly jasné varovné signály. Eh, Není možné zdaňovat třetí země. Eh, Byla zde, bylo zde téma extrateritoriality, bylo nám to upozorňováno, nikdo nám nenaslouchal a nyní jsme ve velmi složité pozici. Nyní jsme, v tuto chvíli jsme v takové pozici, v takové situaci, kdy máme problém s, s, se s objednávkami od našich eh, výrobců v Evropě. Eh, máme eh, objednávky v hodnotě 8 miliard eur, které jsou ohroženy. To rozhodnutí ne, nenaslouchat to před pár lety a nenaslouchat třetím zemím v tom, jaká je nejlepší cesta vpřed, znamená, že nyní jsme v situaci, kdy, když lidé hovoří o obchodních válkách, no tak my jsme nyní v jedné z nejkonfrontačnějších situací, jakou jsem kdy zažila v tomto parlamentu Číňané, Rusové, Američané, Indové, eh, všichni hovoří jedním hlasem. To jsme dokázali my z Evropy, to si myslím ještě v dějinách se to nikdy nestalo. Takže opravdu je to vážné téma, je to závažná situace. Mně tady nejde jenom o to, zase, něčím souhlasím, či nesouhlasím. Měli jsme mít nejprve mezinárodní dohody, eh, dohodu, anebo jsme měli v pozici dostáhnout takové dohody. Ale teď jde o hospodářskou soutěž. Pane předsedo, oni od 1. ledna totiž vlastně tvrdí, že my všichni máme se řídit eh, pravidly, všechny evropské podniky se mají řídit pravidly. A zároveň, zároveň víme, že eh, podniky z třetích zemí, provozovatelé z třetích zemí se těmito pravidly řídit nebudou, takže máme konkurenční nevýhodu. Je to šílená situace, nejhroznější, jakou jsem zažila v tomto odvětví. Nelze tlumočit. Well, Milá McEwan, prosím. Já bych se také chtěla vyslovit za ALDE. My plně podporujeme komisi. Ano, chceme tuto legislativu. Ano, probíhala tady diskuse, Jackie, s nejrůznějšími zeměmi předtím, než jsme schválili tu legislativu. V podstatě je to vítězství pro Evropskou unii. Pokud bychom neudělali ten první krok my, tak by neudělali vůbec nic. Ano, budeme řešit eh, tento problém, ale proč tady máme, máme tady zákon, včetně rady, protože to podpořili i ministři a poslední, co jsem slyšela, je, že britská vláda je za komisí a toto legislativou. Je to podporováno radou a parlamentem, Měli bychom tedy pokračovat a implementovat tuto legislativu. Evan. Děkuji vám a pak Chris Davis a nakonec Joe Lennon. If... Děkuji, pane předsedo. Pokud členské státy chtějí uplatňovat daně v oblasti letectví, tak mohou. A Petr Líze na to poukázal. E, ty daně jsou mnohem vyšší než poplatky, které e, vybíráme v rámci ETS. Evropská unie má právo uplatňovat ETS. Měli jsme tady diskusi, všichni víme, dohodl se soud, takže všichni jak to dopadlo. Nyní, jaká je situace? Jak to vidí lidé ve světě? Jim se to nelíbí. Máme zde výzvy ze strany eh, zelených, eh, také se ptáte mé skupiny. Já bych chtěl říci, a říkal to pan Verhofstadt, pokud Evropská unie přijme rozhodnutí a zbytek světa řekne, nám se to nelíbí, nejsme ochotni přijmout toto to rozhodnutí, tak budeme na straně Evropské unie. Máme právo říci, ano, to se eh, bude uplatňovat v rámci našeho území, tedy pro všechny a všechna letadla na našich eh, letištích. Eh, tak to bude fungovat. My věříme v tento systém, vyšleme, myslím, jasný signál komisi, že podporujeme její snahy. Ano, chceme mezinárodní dohodu, chceme, aby IKEA, IKEA eh, se vydalo tímto směrem, ale zcela jistě eh, nebudeme ustupovat. Děkuji, nyní Jo Leinen a potom pan Hebrandej. Ano, to obskurní setkání v Moskvě bylo útokem na věrohodnotu politiku v oblasti klimatu a musíme to naprosto odmítnout. Bylo by slabinou EU a mezinárodní klimatické politiky, kdybychom se tomu nyní poddali. On je to i takový test dobře zorganizovaných lobbystů. Testují sílu či slabost legislativy v oblasti ochrany klimatu a my bychom se tomu neměli podvolit. Je pozoruhodné, co zde řekl kolega Kramer, že systém ETS zasahuje do výsost mého vzdušného prostoru některých zemí. To vůbec nechápu. Existují různé poplatky za přistávání letadel a jiné věci. A proč by zrovna ETS měl znamenat zásah do výsostních e, území některých e, zemí a leteckou výsost? Spíš jde o to, že aerolinky už e, nemůžou Eh, letat například přes Sibiř do Ázie. To je zásah eh, do leteckého prostoru a výsostných území. Takže tuto argumentaci bychom neměli brát vážně, neměli bychom se jí podávat. Také si nemyslím, že Evropa ztroskotala. Naopak, jsme na cestě k úspěchu. Cílem není obchodní válka. Samozřejmě, tu si nikdo nepřeje. Cílem je ochrana klimatu a pokud ICAO není skutečně něco udělá, předseda všechny svolá, tak aby vypracovali nějaký účinný systém, tak eh, bychom to měli podpořit. Měli bychom si tedy jít za svým, neměli bychom se tomu podat, měli bychom si zachovat naše nervy a ostatní se nám, k nám potom přidají. A vznikne mezinárodní systém. Děkuji, Olajnene. Ještě to kolega Hebrandy a Satuhasi. Děkuji. Největší problém klimatické politiky je ten, že nemáme poze jedno máme rovné podmínky. V podstatě si myslím, že jsme na správné cestě. Dávám přednost tomu, abychom měli mezinárodní dohodu v rámci ICAO, ale jediný možný způsob, jak toho dosáhnout po 20 letech, eh, je to, že nemáme příliš úspěšné úspěchy, především pokud chceme jako nátlakový nástroj použít ETS. Eh, co se týče eh, setkání v Moskvě té podivné koalice, která tam vznikla, patří tam i Bělorusko, je to vlastně nejizolovanější stát. Eh, tento týden v podstatě vyhnali našeho velvyslance, takže byste nechtěli být součástí této ligy. Je důležité, abychom se drželi tohoto systému ETS. Konečně vidíme určitý pokrok i na půdě ICAO, který je, e, se dostává k mezinárodní dohodě. Čili poslední věc, kterou bychom nyní měli udělat, je, abychom se stáhli. Musíme naopak e, dále brojit a věřím, že to povede k tomu, že budeme mít řešení ICAO, kdy, e, na kterém se všichni shodnou a největším vítězem bude samotné životní prostředí. Hasi. Děkuji a nyní se tu asi. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Krysy, děkuji. Janové a tak dále. Já plně podporuji komise, myslím, že všem by mělo být jasné, že zákon je zákon. Ten zákon byl dokončen v červenci 2008, návrh komise jsme dostali v roce 2006. Nebylo to pro nikoho překvapením. V roce 1997 v Kyoto bylo ICAO pověřeno úkolem, úkolem eh, hledat nějaké mezinárodní řešení a jak víme, ICAO nečiní nic. ICAO interpretuje situaci eh, jako vlastně, že letectví může být černým pasažerem v, v politice klimatu. A nyní to začíná být vnímáno tak, že tato situace není udržitelná navždy. Takže zákon je zákon, my máme právo eh, si stanovit regulativní rámec na svém vlastním území, to je jasné. Děkuji Satu Hasi, tím jsme vyčerpali seznam řečníků a nyní bych rád dal slovo komisi, generální ředitelce pro oblast klimatu, pokud možno jenom pět minut, protože musíme projednat ještě jeden důležitý bod našeho programu. Takže pokud možno buďte struční a vystižní. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pokusím se o stručnost a vystěžnost a pokusím se zareagovat na hlavní body, které, které vyplynuly z diskuse. Za prvé chci nesmírně poděkovat poslancům a poslankyním tohoto výboru za převážnou podporu legislativě, která skutečně se týká klimatických změn a jde o důvěryhodnost EU, jak upozornilo několik poslanců a poslankyň v diskusi. Změna klimatu patří eh, k základním politikám Evropské unie, eh, který je jeden z hlavních politik u našich eh, krátkodobých a dlouhodobých ambic a cílů. Tato legislativa získala podporu Rady i parlamentu s tím, že tato eh, legislativa může fungovat jako katalyzátor ke konstruktivní eh, mezinárodní diskusi v rámci ICAO. Já bych možná eh, zahájila svoji reakci tím, že se dotknu témat, která zde byla zmíněna v souvislosti s moskevským jednáním. Několik z vás zmiňovalo, že v Moskvě se sešly samozřejmě členské státy ICAO, ale přítomné státy souhlasily s tím, že budou v rámci ICAO spolupracovat a také přijali určitý košík opatření, soubor opatření, které mohou být zváženy, tedy návrh takovýchto opatření. A návrh prohlášení pro eh, toto, návrhy prohlášení pro toto jednání byly jedna věc, ale výstup z toho moskevského jednání nakonec byl takový, že to skončilo méně jednotným stanoviskem, pokud je o další kroky. Nicméně, co je přesto důležité pro Evropskou komisi, je, že tyto země nám nyní říkají, spolupracujme v rámci ICAO. Naše, náš zákon, ta náš legislativní akt má také určitou flexibilitu, která se týká eh, letu do Evropské unie. To znamená, my eh, nestanovíme pro eh, někoho jinde ve světě, že je nutíme k nějakým krokům. My jsme naprosto připraveni se zabývat tím, jaké postupy mají nastaveny jiné země, co dělají, jaké úsilí vyvíjejí a proto existuje flexibilita v našem legislativním aktu, proto abychom mohli zohlednit kroky ke snížení emisí přijímané jinými státy, třetími státy. Myslím si, že tento legislativní akt skutečně eh, má obrovský katalyzační účinek na celosvětové scéně. Já vím, že někteří z vás v tomto se mnou nyní nesouhlasíte v této fázi, ale komise je skutečně aktivně zapojená do celého procesu v ICAO kde ta diskuse právě ta hlavní musí probíhat, jak se domníváme. Také chci říci, že již 15 let čekáme, nebo jsme čekali na nějaké globální kroky, než jsme rozpěli do fáze, kdy jsme, kdy jsme se rozhodli, že EU se zařídí podle toho, jaký postup vlastně byl navržen pro tento orgán OSN. Evropa se stále domnívá, že Ovšem tím nejoptimálnějším a nejsprávnějším přístupem pro řešení letectví a klimatických změn by byl přístup globální, celosvětový. A na závěr, pane předsedo, bych ještě zareagovala na dotaz několika z vás, kde se vlastně implikovaně jste se implikovaně dotazovali na náklady tohoto opatření. My se domníváme, že ta diskuse není o hospodářských nákladech, protože pokud si vezmeme náklady, které jsou nyní eh, zohledňovány, eh, nebo které není musí, eh, jak si absorbovat aerolinky, tak on to nepromítá do vyšších cen letenek. Zanalizujeme-li kalkulace badatelů, tak letenky na dlouhé vzdálenosti se zvýšily o nějaká dvě eura, čili nejde o náklady, jde o eh, naše koncepce, naše politiku, o důvěryhodnost Evropské unie, ale Evropa eh, vždy byla důvěryhodná také ve smyslu spolupráce na multilaterálních fórech. A do toho nyní vkládáme maximum svého úsilí a jsme velice rádi za vaši podporu. A právě tady, jak se domníváme, je třeba rozvíjet spolupráci s jinými mezinárodními partnery. Děkuji. Vielen Dank, Frau. Děkuji vám za váš výklad a také za vaše angažované vystupování, zasazování se o tuto legislativu. Mohu vás informovat, že většina v tomto výboru udělá vše pro to, abychom tento test evropské klimatické politiky úspěšně zvládli a že se o ní budeme zasazovat. Děkujeme za váš příspěvek. Je to téma, kterému se budeme věnovat nadále. Dostáváme se k dalšímu bodu našeho programu jednání, bod číslo 19. Klinické testy v zemích s nízkým příjmem. To je bod, který žádal kolega Petr Líze. Máme málo času, takže mu dávám tímto slovo. Děkuji, pane předsedo uplynulých měsících jsem byl intenzivně kontaktován ze strany expertů na toto téma. Ve Štrasburku jsme ostatně měli na toto téma zajímavou rozpravu. Diskutovali jsme mimo jiné s profesorem z Indie, který poukazoval na to, jak v Indii nebo i v jiných zemích, kde jsou nízké příjmy, probíhají klinické testy. A bohužel musíme konstatovat, že léčiva, která se dostávají na trh v Evropě, z části jsou testována v třetích zemích. A přestože to je zákonně e, eh, předepsáno, tak e, eh, nebo, jsou dodržovány normy, které požadujeme. Eh, jsou eh, novináři, někteří jsou zde i dnes mezi námi, kteří zjistili, že například lidé umírají, že se tam nedbá na bezpečnostní standardy a že to může mít také dopady na lidské zdraví v Evropě, protože když se nedodržují normy a standardy, tak také není plně zaručena bezpečnost daného léku. Eh, z diskuse ve Štrasburku která byla neformální. Vím, že agentura EMA a Evropská komise rozpoznali toto téma a pracují na něm, nicméně se domnívám, že pro tuto věc potřebujeme širokou politickou podporu. My nepotřebujeme jim měnit legislativu. V naší legislativě je napsáno, že je třeba dodržovat stejné standardy pro klinické zkoušky, které platí v Evropě, pokud Eh, toto léčivo má být eh, certifikováno v Evropě. To už ve stávající legislativě je, ale žádal bych komisi a agenturu EMA, aby řekli, co už udělali, co plánují a v čem by potřebovali podporu Evropského parlamentu. Nerad bych slyšel, že už se toho udělalo dost a můžeme být spokojeni, protože zprávy ukazují, že musíme udělat více. Děkuji Petru Lízemu. Chci poukázat na to, že je zde televizní tým německé televize VDR a ti, kdo se nechtějí zapojit do diskuse, nechtějí nás poslouchat, by měli opustit sál. Dám nyní slovo komisi pro její prezentaci. Máte pět minut, tak aby se dostali na řadu opravdu všichni, také agentura EMA, a aby bylo možné také položit otázky a diskutovat. Prosím, máte slovo. Ich hoffe, die technischen... Doufám, že technické problémy už byly vyřešeny, takže za komisi zde máme příslušné zástupce, takže můžete začít. Pan Sero, prosím, máte slovo. Thank you, Mr. Chairman. Uh... Děkuji, pane předsedo. Za prvé děkuji mnohokrát panu Lízemu za toto pozvání, za to, že nastolil eh, tuto problematiku. Eh, jsem tu mezi vámi poprvé, jsem troš, tak trošku nováček, takže mějte se mnou trpělivost. Eh, Dovolte, abych v 20 vteřinách připomněl, co je klinická zkouška. Jde o eh, aplikaci, medicínskou aplikaci na eh, člověku na základě protokolu mimo standardní klinickou praxi. Eh, to léčivo už může být povoleno či nikoli. Klinická zkouška není nutně vysoce riziková záležitost. Klinický test, pokud je správně proveden, přináší prospěch společnosti a také pacientu, pacientovi tedy subjektu této, tohoto klinického testu. Eh, dokonce ty subjekty u některých eh, konkrétních léčiv eh, mají velký zájem na tom se klinických testů, velký zájem o to se klinických testů zúčastnit. Jaká je situace v EU? Na začátku byla situace znepokojivá, protože dochází evidentně k poklesu klinických testů. V posledních čtyřech letech jsme 2017-2010 jsme, jsme ztratili 15 klinických testů. Eh, o které se žádalo v EU a prognoza pro 2000, nebo předběžné údaje za rok 2011 eh, svědčí o ještě eh, prudším poklesu. Směrnice z roku 2001 o klinických testech je pravděpodobně tím nejkritizovanějším legislativním aktem v EU v oblasti zdravotní politiky. Velmi často se poukazuje na tuto směrnici jako příčinu tohoto poklesu klinických testů. Z našeho pohledu eh, zdaleka eh, ta směrnice není jediným faktorem, ale eh, jistě je jedním z faktorů. My tedy v roce 2011 jsme vystoupili se změnovým návrhem směrnice. Ovšem to dnes není hlavním tématem diskuse. Zde dnes tedy u tohoto, pořadu, u tohoto bodu pořadu jednání vašeho výboru, takže uh, takže se zaměřme na eh, skutečné téma dnešní diskuse. Zdá se, že tedy eh, Evropa začíná být méně přitažlivá eh, pro tedy klinické testy. Klinické testy začínají být totiž globálním biznesem na globálním trhu a EU e už je pouze malým bodíkem na velmi rozsáhlé mapě. Tady vidíte obrázek rozložení pacientů a, pivotní, a hlavních pivotních studií eh, v centralizovaném postupu letech 2005 až 2009 ve třetích zemích. Zhruba řečeno vypadá situace tak, že třetina klinických testů probíhá eh, v EU, třetina v USA a třetina ve zbytku světa. Eh, většinou v rychle se rozvíjejících ekonomikách mimo Afriku. Samozřejmě není to žádný divoký zás, západ. Z hlediska regulátora existuje soubor principů a pravidel, Domníváme se, že ten globalizační trend v, v, v medicínském výzkumu není e, nutně negativní věc. Existují, existuje celá řada e, obecně přijímaných mezinárodních e, pokynů v oblasti etiky a bezpečnosti pacienta, zejména helsinské prohlášení ale také leco se je vyvíjeno v oblasti na půdě OSN a Rady Evropy. Máme dva evropské legislativní akty pro klinické testy. Jednak je to ta směrnice pro klinické eh, zkoušky, eh, která stanoví, jak mají probíhat. A dále je zde eh, korek společenství pro léčiva, který stanoví, u, u kterých žádosti o uvádění na trh musí být prováděny předloženy výsledky klinických zkoušek. E, někde třetí země, lidské zkoušky ve třetích zemích mohou být součástí těchto překládaných žádostí o uvedení na trh. E, komise to bere e, vážně, jsou zde určitá omezení z hlediska jurisdikce, z hlediska také pravomocí a etiky. Z hlediska regulativního, pokud je o klinické testy v třetích zemích. Ten kolek společenství pro léčiva stanoví, že Eh, data o klinických testech eh, v EU musí odpovídat eh, požadavkům směrnice o klinických zkouškách a údaje přicházející z oblasti mimo EU musí odpovídat ekvivalentním normám a standardům. Čili ta, toto pravidlo existuje, ta ekvivalentní pravidla existují. Pan Líze říkal, že pravděpodobně to nebude schudnější tím, že bychom změnili legislativu, spíše jde o to, jak je legislativa prováděna. Nepřejeme si učinit směrnici o klinických zkouškách restriktivnější v tomto hledu, že tím bychom e, dosáhli pouze ještě hlubší delokalizace. E, přejeme si spíše lepší globální sladění legislativy a lepší spolupráci v rozvíjení kapacit. se již se vykonává, jde o tedy spíše o zdroje, o vyžívání zdrojů, ne o tvorbu nové legislativy, která by, která by pomohla. Pokud je o také třeba prohlubovat transparentnost. A na závěr, opět velmi stručně, globalizace v klinickém výzkumu je realitou, není to něco negativního, nejde o to tedy měnit pravidla, jde spíše o jejich provádění, provádění toho, co už máme zakotveno. Děkuji. Děkuji vám, panu Soro. Myslím, že vaše premiéra v tomto výboru se vám opravdu povedla. Děkujeme za váš výklad a nyní si vyslechneme zástupce agentury EMA, to je pan Fergus Sviny. Máte slovo, prosím, pokud možno pět minut, tak aby se na řadu ještě dostali kolegové, mohli se zeptat. Thank you very much, thank you very much. Děkuji mnohokrát. Chtěl bych poděkovat panu doktoru Lízemu, že předložil tento bod na pořad jednání, že mám možnost pohovořit k tomuto tématu. EMA se snaží sledovat eh, pacienty, kteří byli v klíčových eh, pokusech, eh, také jsme udrželi žádosti a jak bylo řečeno, je to v podstatě jedna třetina z Evropy, podobně ze Severní Ameriky a pak je to rozděleno do zbytku světa, tak jak vidíte na diapozitivu. Chtěl bych zdůraznit, že tyto klinické pokusy v podstatě znamenají asi 3 miliardy milionů pacientů. Eh, některé eh, Ty pokusy se opakují, takže dohromady to asi přes 57 tisíc klinických pokusů. Eh, máme asi 90 žádostí o tržní schválení a EMA provedla 215 inspekcí v oblasti dobrých klinických postupů. Nemáme sice právní kompetenci v členských státech, takže celé řadě států jsou to národní orgány, ale v podstatě děláme pokusy, tedy děláme tyto inspekce i na evropské úrovni. Asi to nepřečtete, ale uvidíte to ve svých dokumentech. Tady vidíte celou řadu klinických pokusů eh, v jednotlivých zemích, eh, kde jsme uplatnili MAA, jednak v Evropě, v severní Americe. A vidíte prevalenci jednotlivých zemí v jednotlivých regionech. Podobně to ukazoval také pan Sorrow zde vidíte, že po Americe, Kanadě, Ruš, Rusku, tady máme Brazílii, Jižní Afriku, Argentinu, Indii, Mexiko a tak dále. Čili země, které byste asi očekávali, že provádí je klinické pokusy. Například Indie, Čína v letošním roce už má velký nárůst, takže očekáváme v některých zemích velký nárůst těchto pokusů. Zde vidíte počet inspekcí od roku 2000 až do roku 2010. Podobně to bude v roce 2011. Tady vidíte rozdělení inspekcí, jak v rámci Evropské unie USA, především mezi lety 2007. Jsme použili obnovenou i v ostatních eh, koutech světa. Tady vidíte jednotlivé země, kde tyto inspekce probíhají. Abychom mohli lépe uplatnit eh, koncepci evropských standardů vůči třetím zemím, eh, Připravili jsme tento dokument, který se týká klinických pokusů, kde jsme získali MAA. Provádíme mezinárodní konzultace spolu s regulátory, ale také spolu s pacienty, s různými etickými výbory, eh, poskytovateli zdravotní péče a podobně. Eh, řešíme tři, čtyři věci. Jednak je to mezinárodní spolupráce, praktické uplatnění etických standardů, jak prakticky interpretujeme tyto standardy, dále kloky před danými klinickými pokusy, protože se snažíme zlepšit situaci předtím, než eh, pokus provedeme a potom musíme také verifikovat dodržování veškerých eh, postupů a předpisů. Takže tady eh, zapojeme veškeré jednotlivé zainteresované strany, které vidíte eh, dole na depozitivu. Klíčové body. Nepotřebujeme nové právní požadavky, máme právní rámec nyní je, je to také podporováno ze strany MAA. Potřebujeme posílit proaktivní kroky, především poradenskou činnost, ale eh, i eh, se zaměřit na aktéry v rozvojových zemích. Eh, také Tady máme určité obavy, které se mohou objevit, což může vést jednak k inspekcím, k řešení různých otázek. Také máme možnost žádost o expertní posudky v obtížných situacích a musíme zajistit větší transparentnost, co se týče EPAR. O tom budu hovořit za chvíli. Má jsou tady konkrétní kroky, jak verifikovat stav pacientů a také zranitelnost daných skupin. Tady máte určité podrobnosti této eh, zprávy, která byla na mezinárodním eh, semináři, to je jenom pro informaci. Opět musíme posílit mezinárodní spolupráci, pracujeme pod záštitou bilaterálních dohod, jednání s Evropskou komisí, s Čínou, Indie, Ruskem, s VHO, abychom vytvořili globální sítě. Také trénujeme inspektory GCP z různých zemí, máme také etické výbory, které řeší různé iniciativy. A další kroky chceme vydat tento dokument, chceme dělat revizi, co se týče našich zpráv, abychom měli více informací, konzistentní informace, chceme se zaměřit na zranitelné oblasti pokusu, chceme zajistit odborné znalosti pro CHMP a usnadnit mezinárodní spolupráci. Takže chceme se spolehnout, aby ve všech zemích byla zajištěna patřičná ochrana pacientů a došlo k rozvoji v oblasti medicíny. Děkuji vám za prezentaci. Jménem Emma na seznamu řečníků mám Anu Rozpach, Lindu McEwen a na závěr Petra Lízeho. Tak Ana Rozpach, prosím. Děkuji za to, že jste mezi nás dnes přišli projednat toto důležité téma. Mám několik dotazů. Jaké konkrétní kroky budou podniknuty pro to, abychom zajistili, že ty etické eh, orientace, pokyny eh, nebudou v těchto případech porušovány do budoucna. Zajímalo by mne také, eh, co bylo doposud eh, tím problémem, protože nepotřebujeme tedy, jak říkáte, novou legislativu, ale jak tedy můžeme využívat ten stávající rámec, proč se objevily problémy, co selhalo, nebo kdo. Dále no, by mě zajímalo, zda agentura EMA má nějaký přehled o tom, které e, podniky a osoby stojí za těmito klinickými testy. Zajde o e, velký počet podniků nebo e, pouze pár takových podniků a kolik z nich je evropských. Zajímalo by mne, zda jde často o opakování a také za, za tedy těch eh, porušení předpisů se dopouštějí stále titíž obvykle a dále také zda existují nějaké sankce pro případ porušení. Děkuji a není Linda McEwen. Ano, obdrželi jsme v posledních deseti minutách mnoho informací, nebylo snadné to vše absorbovat. Takže myslím, že se nemůžeme tvářit, že neexistují eh, žádná vážná eh, obvinění, vážné informace o porušeních pravidel provádění klinických testů. Objevuje se to také eh, v novinách, v tisku. Takže pokud existují takováto tvrzení, pak podniky, které žádají o povolení od EMI na určitá léčiva. Jak s tím EMA nakládá? Jak k tomu přistupujete k těmto informacím v rámci procesu schvalování léčiv? Eh, a dále pokud o databázy eh, klinických testů, eh, loni konečně to bylo spuštěno online, takže ta databáze už existuje a ukazuje, jaké testy jsou prováděny. Ale pokud vím, týká se to pouze klinických testů v EU. Ta databáze obsahuje nebo začne obsahovat také údaje o testech mimo EU. A v současné době je to, myslím, pouze pro pediatrická léčiva. Um, v USA například klinická databáze eh, také eh, ukazuje výsledky těchto eh, klinických testů u pediatrických léčiv. Vy jste zatím nehovoř, vy tady říkáte, že není potřebná změna legislativy, ale pokud já tu situaci chápu, tak dnes výrazně zaostáváme za mírou transparentnosti v USA. A možná to má své důvody, možná bychom se tomu měli věnovat také, až budeme aktualizovat směrnici o klinických testech. Pan Líze? Děkuji, jenom stručně. Já chápu, že primárně nejde o to, abychom zpřísňovali legislativu v rámci v Evropě, ale postarat se o to, abychom mimo Evropu eh, se postarali o to, aby se dodržovala pravidla, pokud ta léčiva se mají používat v Evropě. Chci se zeptat, eh, EMI zda někdy nepřipustila nějaký, neschválila nějaký eh, léčivý přípravek, protože zde právě nedošlo k této ekvivalenci. To by měla být jasná informace. Potom se chci zeptat, jaká je reakce na zprávy v Independentu a potom na základě těch neformálních setkání ve Štrasburku, tam byl také pan Swiny a vyslechl si příspěvek pana profesora z Indie, pana Jezanyho, byl tam také kolega pana Soro. Zajímalo by mě, co EMA a komise od té doby udělali, protože tam zazněly významné výtky podložené čísly a fakty, že například v Indii zemřeli lidé, že nebyla poskytnuta kompenzace, že nebyla dodržena pravidla. Chci se zeptat, eh, jaké z toho byly vyvozeny důsledky. Děkuji Petru Lízemu, dal bych nyní jako první slovo panu Soromu a potom promluví pán Sviny. Pane Soro, prosím, odpovězte na otázky, které zde zazněly. Ano, velmi stručně. Eh, neřekl jsem eh, doslova, že eh, nová legislativa není nutná, to byla kontradikce, nyní provádíme revizi směrnice o klinických testech, ale řekl jsem, že pokud že tady nastavení podmínek pro provádění klinických testů jako přísnějších není řešením v Evropě, tedy mimochodem. A to znamená, Ekvivalentně tedy by to mělo dopad i na benchmarky, které uplatňujeme pro klinické testy eh, prováděné mimo Evropu. To není cesta, jak situaci řešit. Ta cesta je eh, zaručit větší transparentnost klinických zkoušek, to znamená v ekvivalentních pravidlech pro ekvivalentnost eh, mě tak, mít také větší transparentnost, vědět, za jakých podmínek, jak klinické testy probíhají, kde, a žádosti o, tedy u žádostí o schválení léčiv, schválení uvádění na trh léčiv, kde klinické testy proběhly mimo Evropu. E, takže toto jsem v kostce řekl. Sankce, to myslím, ponechám panu Svínimu, ale je jasné, že pokud e, žádost o schválení Eh, obsahuje nebo operuje s klinickými testy, které se neřídily pravidly, tak nemůže být přijata. Ale sankce eh, nenáleží Evropské komisi. Děkuji, pane Soro. A není zájem pan Svíny, prosím. So thank you, uh, for, for the, the various... Děkuji mnohokrát. Chtěl bych se v první řadě vrátit eh, k tomu právnímu rámci. Co EMA může dělat v rámci stávajícího právního rámce, protože je důležité, abychom začinili další pokrok v rámci tohoto stávajícího rámce. Jsou tady možná určité oblasti, které se musí řešit eh, ve vztahu k transparentnosti. Klíčová otázka jsou zdroje. Spoláháme na zdroje ze strany inspekcí a opět eh, inspekce musí také spolehat, že ty ta pravidla jsou uplatňována v rámci Evropy. E, jsou tady nejrůznější studie, co se týče dodržování těchto předpisů pravidel, ale je naprosto nemožné udělat inspekci ve všech těchto místech. Byla by to velká výzva, čili musíme spolupracovat s regulátory v daných zemích, kde tyto pokusy probíhají, abychom zlepšili jejich kapacitu, účinnost, jejich vlastních inspekčních eh, systémů, které uplatňují a také účinnost eh, etického eh, systému revizí. Ptáte se, zase vždy obracíme na ty společnosti? Ano, protože Tady máme nejrůznější organizace, které provádějí výzkum, které žádají o schválení těchto eh, léčiv, tak ty sledujeme a pokusy, které byly provedeny v zemích mimo Evropskou unii, v Severní Americe, eh, mají čím dál tím více dokumentů. V podstatě vývoj léku eh, probíhá na mezinárodní úrovni, Eh, farmaceutické firmy se zaměřují na trhy po celém světě a také eh, tyto pokusy probíhají po celém světě, aby získali skupiny pacientů, které potřebují. Máme omezené sankce, protože pokusy mimo Evropu eh, jdou nad rámec evropských institucí našeho dohledu, takže sankce, které uplatňujeme, že v podstatě zamítneme schválení eh, prodeje na trhu, což je velice silný nástroj eh, a musíme to také použít eh, v konkrétních případech a také zakazujeme přístup pacientům do Evropy nebo mimo Evropu, protože tyto státy někdy spolehají na svůj vlastní systém autorizace. Co se týče transparentnosti, snažíme se také zlepšit informovanost veřejnosti. Uvádíme informace, kde jsou prováděny pokusy, kde jsou získáváni pacienti, jaká je zranitelnost těchto skupin pacientů a musíme je patřičně ochránit. Takže těto pacienti musí získat patřičnou ochranu a to nám pak umožní aniž bychom tedy nemožnili přístup k, této, k tomuto léku, tak v podstatě je to nástroj na zajištění ochrany. Jak jsem říkal, někdy zakazujeme schválení těchto léků a tyto inspekce dobrých klinických praktik tomu pomáhají. Nedodržování pravidel je často nejen geografická otázka, ale také je to otázka, jestli ten pokus je dobře řízen a dochází k selhání někdy v Evropě, v Americe, ale i v těch rozvojových zemích. Pokusy, které nyní probíhají, které se provádějí v rozvojových zemích, se eh, zlepšily z hlediska určité ochrany, která je uplatňována v Evropě, ale došlo k rychlému rozvoji klinických pokusů v celé řadě rozvojových zemí za poslední 3-4 roky a musíme být nesmírně obezřetní. To je jeden z, důvod, z důvodů, proč je nesmírně důležité, abychom implementovali konkrétní kroky, které jsem naznačil, abychom eh, ponechali tu vysokou úroveň obezřetnosti, protože eh, když se podíváme na jednotlivé případy, tak eh, nevidíme Eh, velké prohřešky, ale máme tady velké hráče a je tady velký důraz eh, na mladé, zranitelné eh, regulační systémy a to je oblast, kde asi budou velké problémy, co se týče jednotlivých pokusů. Takže musíme číst pečlivě jednotlivé zprávy, musíme zvažovat naše dokumenty. V celé řadě případů se jedná o pokusy, které jsou prováděny s organizacemi, které mají MAA v Evropě. Jsou tady konkrétní studie, které jsou eh, kritizovány a velice často tyto komplikované případy nezískaly ještě naše schválení MAA. Musíme být tedy velice opatrní a potřebujeme zdroje, vytváření kapacit, více inspekcí, takže, jak jsem řekla, musíme identifikovat eh, patřičné zdroje. Co se týče databáze, máme právní rámec. Eh, Evropský eh, rejstřík klinických pokusů má svůj rámec. Máme tady více vědců, kteří se zapojí také pediatrický je plán vyšetřování, pokud je to mimo Evropu, to se musí také zajistit. Takže pokud se to dělá mimo Evropu, tak v tuto fázi to nemůžeme řešit, protože tam neexistuje externí právní rámec. Ale co se týče pediatrických pokusů, tak máme eh, databázi, která ještě nespadá do stávajícího rámce, co se týče publikací těch eh, pokusů ve fázi 1, tak v tomto roce vydáváme software, abychom mohli zhodnotit výsledky některých těchto studií, které jsou v tomto veřejném rejstříku. Vielen Dank, Herr Sor, für die Kommission. Děkuji vám, pane Soro, za komisi a panu Svinemu za agenturu EMA. Byla to důležitá rozprava, omlouvám se, že jsme tak významnému tématu mohli vyčlenit tak málo času. Myslím si, že o tomto tématu budeme diskutovat nadále, tedy klinické studie v zemích s obecně nízkými příjmy Přeji vám mnoho úspěchů ve vaší práci na tomto tématu a přeji vám všem pěknou polední přestávku. Uvidíme se v 15.00 a budeme probírat z evropské telekomunikační sítě, takže vám přeji všem pěknou polední přestávku. Sind da vielleicht schon ein paar von diesen Briefen für